<laughs> Ladies and gentlemen, dear... Dámy a pánové, drazí kolegové, eh, zahajme jednání tím, že naším prvním bodem po obědě má být výměna názoru s lotyšským předsednictvím. Vítám tady ministr Rasnače Máte slovo, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Drahý pane předsedo, svým poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Dále budu hovořit svou mateštinou. Je mi být mezi vámi a moci se s vámi podělit o pokrok, kterého lotické předsednictví dosáhlo v oblasti spravedlnosti. Když jsem vás i původně informoval o plánech lotyšského předsednictví, tak jsem zúraznil, že aktivity v oblasti justice jsou stále více propojeny i s ekonomickým růstem a posilováním vnitřního trhu. A proto jednou z našich priorit, jedním z našich úkolů bylo přispět k rozvoji konkurenceschopné Evropy. S ohledem na tuto prioritu jsme rozvíjeli naši práci v oblasti spravedlnosti. Je důležité usnadnit přístup eh, ke spravedlnosti, a to jak pro občany, tak i pro podniky. Je rovněž potřeba snížit administrativní zátěž a snižovat nákladnost e, soudních řízení. Měli bychom e, usnadňovat přeshraniční procesy. Spravedlnost pro růst, to je jedna z těch e, našich priorit, které jsme si vytečili pro naše předsednictví. Věnovali jsme obzvláštní pozornost několika aspektům, několika konkrétním návrhům také, například nařízení o eh, um, úpadku, uh, dále otázku obchodních, uh, reformu obchodních značek, legalizace veřejných dokumentů, dále změny v řízení pro malé pohledávky, drobné pohledávky, Dále doporučení týkající se možnosti používání videokonferencí, práva akcionářů a e, také směrnice o SRO s jedním podílníkem. A konečně e, obecná e, soudní reforma. Dále přístup třetích zemí k hářské úmluvě týkající se únosu dětí s potěšením konstatuji, že se nám podařilo z těchto bodů splnit poměrně hodně. A přicházím k, mezi vás přímo z Lucemburska z Rady ministrů, kde naši experti udělali maximum pro to, aby postoupili co nejdál. 13 března je klíčové datum. To je totiž datum, kdy Rada eh, přijala politickou dohodu s Evropským parlamentem o e, změně e, nařízení e, o e, úpadku, e, takže máme moderní insolvenční řízení na, pro firmy na evropské úrovni. Je důležité, aby toto insolvenční nařízení bylo formulováno tak, že, že dá druhou šanci subjektům, které se dostaly eh, do, do, do finančních potíží, aby eh, nemuseli tedy vyhlášovat bankrot, aby mohli um, přemostit eh, to období a znovu se stát solventními. Také jsme zorganizovali mezinárodní debatu o insolvenční debatě, o insolvenčním řízení a o budoucích perspektivách. Účastnili se akademici, evropští zákonodárci, lidé z praxe. Ti všichni sdíleli své zkušenosti, své přístupy, postupy, poznatky ze svých jednotlivých zemích. Jedním z eh, největších eh, úspěchů, který chci zmínit, je, že spolu s vámi a ve spolupráci s Evropskou komisí se nám podařilo také zreformovat eh, obchodní značky. Tento celý balíček znamená, že celý systém se zmodernizuje. Registrace bude snadnější a přístupnější a celý ten systém se zefektivní, sníží se také náklady. V tomto kontextu mi dovolte poděkovat eh, paní Wikström, která bohužel není přítomna, ale alespoň přes eh, webové rozhraní chci poděkovat. Pokud jde o eh, práva duševního vlastnictví, tak i to je téma, které eh, bylo jednou z našich priorit. V březnu jsme zorganizovali konferenci na toto téma, abychom si udělali přehled o vývojích a trendech v Evropě, v Lotyšsku i eh, celosvětově. Tato událost mm, se těšila velmi dobré účasti. Byl tam například generální ředitel VIPO, eh, předseda EPO, čili Evropského patentového úřadu a OHIM. Tito všichni se účastnili této diskuze, čili na nejvyšší úrovni byly, byly eh, tyto instituce zastoupeny. zastoupeny. Po um, dlouhých jednáních na úrovni expertů se rada shodla na zrušení požadavku legalizace eh, dokumentů, což je praktický nástroj, který v zásadě usnadní mobilitu v Evropě a pomůže s užíváním, s rozšířením používání dokumentů o eh, občanském statutu a povede to tedy k eh, Evropě, která je vstřícnější vůči občanům. Doufám, že zahájíme v brzké době trialog a budeme brzy se blížit eh, přijetí tohoto dokumentu. Dále technické a politické diskuze stále probíhají a snažíme se najít eh, určitou zlatou střední cestu mezi vašimi přáními a prioritami a přáními rady, pokud jde o změnu eh, řízení drobných, pro drobné pohledávky. Doufám, že se nám podaří dospět ke kompromisu v průběhu posledních dvou týdnů lotyšského předsednictví. A já jakožto eh, ministr spravedlnosti bych byl nesmírně poctěn a bylo by mi oprav, opravdu ctí, kdyby jedním z úspěchů našeho předsednictví byla právě dohoda o zjednodušeném přístupu eh, v oblasti přezraničních občanskoprávních řízení. Chci poděkovat paní eh, Geringen Nodenberg o, k, k práci, kterou již eh, nyní v této oblasti vykázala. Musíme podporovat obecně v oblasti spravedlnosti využívání moderních technologií a pokud jde o přeshraniční e, řízení, tak e, používání videokonferencí nabývá na váze, umožňuje urychlovat řízení a snižovat náklady. Velice mě těší, že ministři spravedlnosti schválili doporučení rady k využívání videokonferencí. Technologicky modernější soudy jsou naší budoucností. Je to vývoj, který je, postupuje rychle. Máme tu příklady mnoha zemí, které již nyní aktivně do značné míry používají videokonference, je tomu tak i v Lotyšsku. A jestliže soudy byly zpočátku velmi obezřetné, tak teď už není příliš mnoho soudců, které eh, by, kteří by kritizovali tuto, uh, tuto metodu. A to usnadnilo přístupnost, eh, zpřístupnilo to soudní řízení a snížilo to zatížení na bedrech našich soudů. Je to jeden ze zásadních nástrojů, které přispěly k eh, hladší práci soudu, například v Lotyšsku. Dále oblast komerčního práva, zlepšování eh, podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti. Na tomto, v této oblasti 25. března členské státy přijali kompromis lotyšského předsednictví o eh, právech podílníků a návrh předpokládá širší eh, účast zúčastněných stran při akcionářů, při zprávě eh, firm, což se ukázalo velice důležité v kontextu poslední krize. Vzhledem k významu této otázky jsme zorganizovali v Lotyšsku eh, konferenci o, na téma corporate governance, governance posilování e, konkurenceschopnosti v digitální éře. Hovořili jsme také o dalších problémech, které jsem tu zmínil, včetně nových trendů v oblasti e, korporátní zprávy, používání elektronických nástrojů a další aspekty, které jsou významné pro z hlediska investorů, z hlediska řídicích orgánů a dozorčích výborů. Rada pro konkurenceschopnost 28. května schválila mandát pro zahájení jednání s Evropským parlamentem eh, v eh, otázce eh, společný, společností s ručením obezeným s jedním podílníkem. Myslím si, že je to otázka nesmírně praktického charakteru usnadní to zakládání nových eh, podniků a um, bude to umožňovat eh, vlastně s, pouze s jedním eurem statutorního kapitálu zakládat, eh, zakládat firmy. Samozřejmě, že každý stát si musí ponechat určité bezpečnostní možnosti, aby se zabránilo zneužívání jakýchkoliv systémů. V Lotyšsku máme velmi dobré zkušenosti se zlepšenými postupy. Navazujeme eh, na práci obecné soudní reformy, snažíme se posilovat důvěru evropských občanů v soudní systém obecně. Rada se dohodla na postupu pro jmenování dodatečných soudců. Jakmile, jakmile tedy soudní reforma soudu proběhne. Chci vám teď poděkovat za veškerou pomoc, kterou nabízíte. E, spolupracujeme s vámi po dobu celých těch šesti měsíců, snažíme se vyslechnout vaše názory v rámci celého meziinstitučního procesu. Snažíme se hledat společná řešení, konsenzus v rámci rady. Chtěli bychom dosáhnout rychle, rychlou dohodu v druhém čtení. Bohužel se to nepodařilo, ale rada se nicméně pokusí 23. června na Rádě pro spravedlnost a vnitro eh, dosáhnout schody. A pokud jde o tuto soudní reformu, tak eh, k tomu bych eh, rád řekl eh, následující. Musíme se dívat skutečně do budoucna, pokud jde o reformu tribunálu, ne se dívat jenom na pár let dopředu. Jsem přesvědčen, že čím dál se díváme do budoucna, čím daleko záhlejší um, co je perspektiva našich reform. Tím dříve dospějeme ke společnému pochopení významu této reformy. Jejich součástí by mohla být reforma procesního charakteru a i eh, eh, reforma na úrovni eh, zaměstnanců. Evropská unie bude uplatňovat házkou dohodu z roku 1980 o některých aspektech únosu eh, dětí i na Andoru a Singapur. Dětská práva dětí byla vždy ehm, něčím, co nám leželo na srdci a já jsem proto rád, že jsme, se nám podařilo dalšího eh, průlomu v otázce mezinárodní ochrany dětí. Včera, jak jsem řekl, se, konalo, se konala poslední eh, rada v Lucembursku a celkově tento půlrok byl pro mě jak eh, velkou podstou, ale taky velkou výzvou. A i když jsem potěšen těmi úspěchy, zároveň nemohu než si postesknout. Cítím eh, teď takový určitý pocit prázdná, eh, protože celý ten tým, s kterým jsme mohli spolupracovat po dobu šesti měsíců a eh, celý ten tok práce se teď eh, nějakým způsobem transformuje v trochu jiný tok a situace se z mého osobního hlediska tudíž změní. Každopádně chci vyjádřit vděčnost těm všem, s nimiž jsem mohl po tuto dobu spolupracovat. A jsme přesvědčeni, že nadcházející lucemburské předsednictví bude stejně účinné, stejně rychlé. Děkuji tímto i všem poslancům a poslankyním Evropskému, Evropského parlamentu. Děkuji za vaše porozumění a spolupráci, děkuji za vaše návrhy a děkuji za možnost se sejít i dnes. Děkuji. We thank you, Mr. Minister. Děkujeme, pane ministře, za velmi jasný přehled aktivit, které proběhly za poslední půl rok. Nám tady jde o výměnu názorů, takže se obracím na přítomné poslance aby vyjádřili své připomínky, komentáře. Paní Geringer, prosím. Chci eh, Chciałam eh, pogratulovat. Eh, Děkuji. Já chci poblahopřát lotyšskému předsednictví. Je to velmi konkrétně orientované předsednictví, které pracuje velmi účinným způsobem a také se mi líbí to nadšení, ten entuziasmus, eh, s nímž se svého úkolu zhostili. Doufám, eh, je skutečně těžké eh, takovýmto způsobem pracovat pro někoho, kdo neví předem, co před ním stojí. Ale často to tak bývá, že někdy naše první předsednictví je ještě lepší než předsednictví jaksi rutinního charakteru někoho, kdo už si myslí, že ví, eh, co ho čeká. A jinak eh, jsou tu, je tu několik velkých balíčků, eh, které se přijímají po těžkých jednáních. A Samozřejmě je, jsou věci, které se nedotáhnou ještě za lotyšského předsednictví, ale máme naději, že eh, se povede trialog příští týden v oblasti drobných pohledávek. A eh, jistě, že eh, zatím jsme ještě trošku daleko od názoru rady, takže mi nezbývá než očekávat Eh, od vás, že využijete váš diplomatický talent a že výsledek tudíž nakonec eh, bude příznivý. Eh, I já chci poděkovat předsednictví. Opravdu jsem hrdá na to, že jsme mohli spolupracovat s takovým týmem. Mr. Karim. Pan Karim, prosím. Pane ministře, mnohokrát děkuji, že jste mezi nás dnes přišel. Já si vážím eh, toho množství práce, které jste odvedli během vašeho předsednictví. Jsou dvě věci, na které bych se rád zeptal. To by nám snad mohlo umožnit naplánovat budoucí kroky. Za prvé se to týká složky, která už je v běhu, to se týká Evropského soudního dvora a jmenování soudců. Mě by zajímalo, jak si přesně rada stojí ohledně tohoto tématu. Existuje prostor pro rychlý manévr. Podařilo se eh, vašemu předsednictví odstranit případné bariéry za druhé, dnes máme obrovskou dálenost mezi občany a Evropskou unii. My zde na evropské úrovni eh, chceme podnikat řadu kroků, schvalovat řadu opatření, eh, proto aby také samozřejmě na národní úrovni občané se mohli lépe Eh, vyjadřovat k tomu, co se děje na evropské úrovni. Vy na základě zkušeností z vašeho předsednictví mohli byste nám eh, poradit něco, jak eh, opět v této oblasti pokročit ku předu. Děkuji. Pan Buda, prosím. Děkuji a omlouvám se za spoždění musel jsem eh, být na jiném výboru, kde jsem rovněž zpravodajem. Chci poblahopřát Lutyskému předsednictví za způsob, jimž eh, těch, těchto šest eh, měsíců odvádělo práci a chci také vyjádřit určité politování nad tím, že to uteklo tak rychle. Skoro jako by se zdálo, že každý den byl rychlejší než dříve, ale mohli jsme s vám, mohl jsem s vámi spolupracovat na poměrně Eh, komplikované eh, záležitosti, ale řekl bych, že to byla velmi dobrá příležitost ještě jednou ukázat, že se bavíme o Evropské unii, která má společné zájmy, eh, že tu 28 zemí, které skutečně jsou schopny být v jedné unii. A je to situace, která nás vede k závěru, který už tady byl konstatován, že jsme zatím ještě poměrně dost daleko Eh, od evropských eh, občanů. Eh, to je zejména vidět na otázce těch drobných pohledávek. Snad se nám příští týden podaří finalizovat všechny diskuze, protože stále ještě před námi zůstává poměrně velký kus cesty, které by, který bychom měli urazit takové otázky jako právo, eh, pr, pr, pracovní právo, když eh, někdo například má v jiném státu, aby se mohl vrátit k sobě domů a mohl posla, podat k soudu eh, svého zaměstnavatele, který se dopustil vůči němu nějakého porušení práva kdyby se akceptoval takový, když se neakceptuje takový postup, tak může dojít k tomu, že vlastně je to nový druh jakéhosi otroctví, protože někdo může vynakládat nějakou činnost a není zaplacen ehm, a pak není schopen, není vlastně v jeho silách hájit svá práva. Čili tady máme příležitost prokázat, ukázat, že všech 28 států má společný zájem chránit občany což je něco konec konců, co by nás mělo sjednocovat. Každopádně děkuji za veškerou vaši činnost a za vaši práci. Děkuji. I do not see any other request for the... Nikdo jiný se nehlásí, takže požádám pana ministra o reakci na položené otázky. Yes, thank you. Thank you for kind words. Děkuji, děkuji za vaše milá slova. Protams, vēlreiz paldies Geringeras kundzei par, par tiešām ļoti. Děkuji mnohokrát paní Geringer, děkuji za dobrou spolupráci a věřím, že v podobném duchu budeme i pokračovat. Ačkoliv už tedy nebudeme předsednickou zemí, věřím, že i v budoucnu budeme takto úspěšně spolupracovat. K otázce pana Karima. K reformě soudu. To je věc poměrně komplikovaná, jak dobře víte. na jedné straně z eh, krátkodobého úhlu pohledu. To můžeme vnímat jako poměrně nepopulární opatření, které nepřinese pro Evropu ovoce. Ale to si myslím, že je krátkozraký pohled. Opravdu bychom se měli podívat na věc z dlouhodobějšího pohledu. A pokud bychom to udělali, uvědomili bychom si, že drasticky se zvyšuje počet nevyřešených případů, počet nových případů se lehce snížil, ale přesto je ještě celá řada nedořešených případů, které se dostaly k soudu se kterými, které, o kterých soud ještě musí rozhodnout. A pro rozhodnutí v těchto případech samozřejmě potřebujeme eh, finanční prostředky, to budou miliardy eur. Takhle to vypadá trošku, že jednou rukou dáváme, druhou rukou bereme. To přeci jenom je nákladné. V tuto chvíli je to příliš nákladné, protože ty, ta soudní řízení prostě trvají příliš dlouho. Je potřeba je zkrátit procedurální reformou. Eh, často se říká také, že eh, když chcete ušetřit, ve finále nakonec zaplatíte více a to by mohlo platit i v tomto případě. To je takové přísloví eh, v Lotyšsku. Které si ale myslím, že dobře charakterizuje ten stávající soudní systém. Pokud se na věc budeme dívat z dlouhodobé perspektivy, eh, uvidíme, že takhle to jenom eh, bude pokračovat a bude to stále horší a horší. Na začátku jsme měli 12 soudců. V občanského soudu, potom vlastně oni se stanou soudci um, obecného soudu, potom k tomu přijde dalších devět soudců, ve finále bychom měli mít 28. Ale co se stane tedy se zaměstnanci soudu? Bude jich více, bude jich méně? Poté, kdy soud ehm, se shodne na té reformě, eh, také se předpokládá, že bude více právníků, lingvistů, možná zase jiní zaměstnanci těch ubyde. Tolik mohu říci v tuto chvíli k té reformě. Ten dříve zmíněný kvadrilog teď probíhá velmi dobře a celou věc bude projednávat Rada pro všeobecné záležitosti jestli se nemýlím, mělo by to být eh, na nějakém z dalších zasedání v blízké budoucnosti. Takže doufejme, že ta rada tedy efektivně o tom rozhodne. Další otázka, jak překlenout vzdálenost jakousi propast, která se rozpíná mezi institucemi Evropské unie a občany. Jak přiblížit občany Evropě evropským institucím? To se týká našich legislativních procesů, jak jsou transparentní, moderní, předpověditelné a dostupné občanům. Otázka je, zda třeba lidé sledují toto zasedání na internetu, zda to vnímají celé tohle třeba zasedání jako transparentní či nikoli. Občané si často vůbec nejsou vědomi, odkud pochází legislativa. Neznají procesy, které vůbec vedou k předložení legislativních iniciativ. Neví, zda takovéto iniciativy jsou nesobecké, či zda za nimi stojí nějací lobbysti. A tohle je věc, kterou bychom měli zvažovat, na kterou bychom se měli zamýšlet na nejvyšší úrovni. Tady je obrovsky důležitá právě transparentnost a informování, zejména co se týče původu legislativních iniciativ. Na tom bychom měli zapracovat. Poslední otázka pana Budy byla trošku komplikovanější. Vy jste se ptal na práva zaměstnanců. A ještě jsme měli eh, tu otázku ohledně řízení v eh, těch drobných pohledávkách. Vyjednávání s členskými státy ohledně této věci právě probíhají. Věci bohužel nepostupují kupředu tak rychle, jak bychom si přáli. Eh, řada členských států věří, že je potřeba přistoupit k hodnocení, k vyhodnocení celé věci. Takže předpokládáme, že lucemburské předsednictví převezme tuto věc a bude v ní pokračovat. Samozřejmě my doufáme, že dojde k dohodě, ovšem máme pouze už několik týdnů do konce července, ale není to nemožné. To se tedy týkalo eh, řízení o drobných pohledávkách. Nyní práva zaměstnanců, to už se, myslím, pokryl. Pane Budo, bohužel eh, tohle úplně nespadá do mých kompetencí. Já se věnuji spíše otázkám všeobecné reformy soudů, vztahu občanů k institucím. Takže z mé strany je to všechno. Děkuji. Nevidím žádné další žádosti o slovo, pane ministře. Takže já bych se připojil ke kolegům, kteří vám poděkovali za veškerý pokrok, které, kterého jsme dosáhli za posledních pět a půl měsíců. I ve složkách, kterými se zabývá tento výbor. Vážíme si práce, kterou odvedl, odvedlo vaše předsednictví, kterou odvedl váš tým spolu s vámi. Jsme také vděční za spolupráci, vámi a já věřím, že taková spolupráce bude pokračovat i v budoucnu poté, kdy skončí vaše předsednictví. Takže ještě jednou děkuji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.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 Uh, dear members, at the request of uh, Mrs. Gering. Takže nyní, pokud souhlasíte, teď bychom přešli k k bodu 30, což je zpráva o evropském řízení o malých pohledávkách kvůli paní Geringer, která jinak má ještě další schůzky, takže přejdeme teď rovnou k bodu číslo 30 a slovo má paní Geringer. Bardzo, paní předsedající. Chtěla... Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám eh, řekla stručné rezimé eh, z posledního trialogu, který proběhl nedávno a následující se bude konat v úterý, takže také velice záhy. A doufáme, a doufáme, Eh, také, poněvadž lotyšské předsednictví nás podporuje v této naději a v této vůli uzavřít tuto věc do úterka. Eh, řada bodů již byla vyřešena eh, způsobem, který nám vyhovuje, tudíž nebudu představovat všechny detaily, ale jenom představím tu technickou část, poněvadž ta politická část eh, se musí ještě odsouhlasit na jiné, tedy politické úrovni. Za prvé chci eh, eh, zúraznit, že Rada je ochotná spolupracovat i lotyšské předsednictví skutečně vyvinulo nátlak na členské státy, udělalo vše, abychom se mohli rychle dohodnout. Zítra proběhne neformální schůzka já mm, zjistím, jaké jsou reálné možnosti e, pro to, aby náš návrh rada přijala, ale jak jsem již řekla, vše bude záviset na vývoji posledního trialogu. Já doufám, že to bude poslední e, tento trialog, který se má konat v úterý. Nyní procedura. To je nový typ řízení, e, které bude k dispozici našim občanům a novinka spočívá v tom, že my jsme navrhli Eh, nový limit, daleko vyšší. Zatím podle tohoto řízení to byly 2000 euro a my jsme zvýšili tento strop na 10 000 euro a eh, proto, aby malé střední podniky mohly tento typ řízení využívat i ve svých přeshraničních sporech. Eh, tedy tento nový strop 10 tisíc euro se radě nelíbí a nejpravděpodobněji rada nebude akceptovat tento strop, tudíž máme řešení B, a to je 5 eh, tisíc euro pro fyzické osoby, pro tedy spotřebitele a 5 až 10 tisíc euro pro podniky, právnické osoby. Možná, že se dohodneme pouze na těch pěti tisíci eurech a možná do budoucna se nám podaří zvýšit tento strop. Samozřejmě nestrácíme naději, že oba tyto stropy rada bude akceptovat, což by bylo velice užitečné pro malé a střední podniky. A teď, pokud jde o videokonferenci, tak Pan ministr sám eh, toto téma také zmínil, takže řada soudů, eh, tedy řada v řadě členských státech již soudy jsou vybaveny technikou, aby eh, mohly probíhat video soudní jednání a mm, samozřejmě členské státy musí mít určitý čas, aby se mohly adaptovat pokud do budoucna budeme, budeme požadovat používání nových technologií. Samozřejmě my s tímto souhlasíme, ale prozatím rada neupřesnila, v jaké lhůtě nebo do jaké lhůty bude možné, aby členské státy vybavily své soudy touto technikou. My chceme tuto lhůtu stanovit určitý, poněvadž pokud nestanovíme lhůtu, tak ve skutečnosti tyto nové technologie se nikdy instalovat nebudou u soudu a bude se to pořád odkládat na dobu neurčitou. Ještě bych chtěla zmínit otázku, o které zmínil pan profesor Buda. On hovořil o určitých aspektech pracovního práva, my bychom chtěli, aby toto zjednodušené, tedy zkrácené řízení, eh, vyřizování, projednávání malých pohledávek, aby to také obsahovalo určitou část pracovního práva. To znamená, zaměstnanec nedostává mzdu za práci a my chceme, aby toto řízení bylo k dispozici také zaměstnancům pro jejich spory. Zaměstnanci, zaměstnanec vždycky je tou slabou stranou sporu a my chceme, aby ta slabá strana ve sporu také měla možnost využít toto zkrácené řízení. Někteří z vás eh, asi eh, nevěnovali pozornost eh, této agendě, takže opakuji, chceme zjednodušené, tedy zkrácené řízení, které by neznamenalo, že ta daná strana by musela se přemístovat k tomu soudu, tím se sníží na soudní výlohy a výlohy těch eh, spor, stran ve sporu a tím se budou eh, snáze řešit ty malé spory. Protože jinak většinou se to děje jak, že ty malé pohledávky radši se ani neprojednávají, protože to ani nestojí za to. Ty výlohy a náklady jsou vyšší než mm, ta sporná částka, kterou eh, ta strana doufá, že vyhraje. Takže teď, pokud jde o ty soudní výlohy a náklady spojené s tímto řízením, my jsme navrhli 5%, 5% z hodnoty z té sporné částky. Bohužel členské státy nesouhlasí s tímto návrhem a vlastně každý členský stát má vlastní zvyklosti a praxe, pokud jde o to, jak definuje hm, tuto výši, ale my nechceme, aby to pouze spadlo do kompetence členských států. Ne, chceme zde vytvořit takový vztah eh, mezi eh, těmi eh, výlohami a hodnotou sporu, tak abychom se vyhnuli takovým situacím, kdy ty náklady by třeba představovaly 50 hodnoty té sporné částky, té pohledávky. Takže Eh, lidé eh, by radši vůbec neuplatňovali toto právo domáhat se takovýchto částek. Takže chceme, aby tam byl nastolen vztah eh, mezi tedy tedy takov, mm, takový limit, mm, procento z té sporné částky, přes které ty náklady nemohou jít. Dále ještě bych chtěla pohovořit o problematice eh, těch aktů v přenesené působnosti, takzvaných delegovaných aktech. My mm, jsme, mm, možná to řeknu jinak, mm, zde se předvídá, že se budou delegované akty používat a to takové akty, které by měly eh, zakládat eh, vysokou míru nezávislosti a pravomocí komise ale mělo být pouze o technické aspekty, pouze v technických aspektech by měla komise tuto pravomoc. S tím, tímto souhlasíme, ano. Delegované akty by měly řešit pouze ty technické aspekty. Během prvního setkání s radou rada odmítla, amblok odmítla používání těchto delegovaných aktů. Tudíž chce pouze prováděcí akty. Situace se teď trochu vyvinula a jak si eh, ta atmosféra eh, je lepší a je zde větší tedy inklinace k těmto delegovaným aktům a tudíž doufáme, že příště eh, potvrdíme tento náš přístup, který jsme navrhovali od samého počátku. A ještě poslední detail. Chtěli jsme rozšířit pole působnosti Eh, tohoto řízení, tohoto zkráceného řízení a to na případy, velice konkrétní, specifické případy nadsti utrhání, pomluvy. To znamená, eh, v případě eh, nadsti utrhání, pomluvy, tak velice snadno tam se překročí ten strop 5000 euro. A e, je to taková citlivá věc. My jsme zvažovali také nějaké zkrácené řízení v případě třeba pomluv šířených na internetu. Eh, třeba, eh, že bychom to rozdělili na nějaké závažnější a méně závažnější případy, ale rada nesouhlasí, protože tady eh, tento typ sporného řízení se řeší různě v členských státech, takže asi pole působnosti nerozšíříme i na tyto delikty nebo na tyto tedy typy kaus, takže od toho asi budeme muset upustit. My jsme chtěli, aby to byl nástroj, který by byl užitečný pro spotřebitele, ale máme nástroj, eh, který již je platný, ale ten neuspokojuje spotřebitele. Já si myslím, že obecně řečeno tady eh, to je krok dobrým směrem, tedy já navrhuji, abychom akceptovali tento nástroj hm, pro spotřebitele, tedy o malých pohledávkách, i když není perfektní a za pár let komise bude muset přistoupit k nějaké revizi třeba zvýší se stropy případně do budoucna a případně i se rozšíří pole působnosti tohoto typu e, zkráceného řízení. A ještě já se vás chtěla informovat o tomto před trialogem, který proběhne v úterý a rovněž chci vyjádřit naději, že většina e, našich očekávání, našich požadavků bude akceptována ze strany rady a lotyšské eh, předsednictví nám naznačila, že to tak bude. Děkuji. Děkuji. Přeje si někdo slovo z řad členů výboru? Yes. Ano. Takže to bylo zcela vyčerpávající. I téma vyčerpané, i vyčerpávající. Takže, tužíš. možná tím jsme skončili s tímto bodem. Ano, děkuji, paní Geringer. A já mám zde podobnou žádost do pana Karima, který si přeje, eh, abychom teď přistoupili k jeho bodu, to znamená, to jsou ty pozměňovací návrhy k tématu subsidiarita a proporcionalita. Chce, abychom to probrali teď a slíbil, že bude velice stručný. A naši vážení hodno, hosté souhlasí, tedy abychom teď projednali bod číslo 28. Děkuji, pane Karime, máte slovo. Ano, já vám velice děkuji, vám tedy, pane předsedo, i našim hostům, že jste uspokojili můj požadavek. Já slibuji, že nebudu to protahovat, samozřejmě je to uh, Eh, vleklá agenda. A jenom bych chtěl poděkovat především všem kolegům, kteří si eh, dali ten čas a eh, i přečetli si návrh zprávy, předložili pozměňovací návrhy. Já myslím, že většina z nich posílí tuto zprávu a mm, v podstatě se vrací k tomu dialogu, který již vedeme určitou dobu. Oblasti, kde kolegové a já možná máme rozdíl, respektive nesouhlasíme, tak já doufám, že i přesto nalezneme společnou půdu a společné řešení, buď dnes nebo mm, na eh, schůzi stínových zpravodajů, eh, kterou bych chtěl zorganizovat velice brzy. Pane předsedo, jak víte, mám pocit, že subsidiarita a proporcionalita jsou zásadními prvky v podstatě je to výchozí premisa pro jakoukoliv politiku, která se vytváří. A je třeba zde si ujasnit, zda ty cíle té dané politiky by nebylo lépe tedy realizovat na úrovni národní než na evropské. A v některých případech je lepší jednat tedy globálně a v jiných případech nikoliv vůbec. Já no nehodlám opakovat veškeré body, které jsem přednesl na předchozí výměně názoru, ale co je klíčové v mé zprávě, je to, že, že si nemyslím, že bychom se měli bát koncepce subsidiarity, eh, poněvadž to nám může pomoci, abychom snížili ten demokratický deficit tím, že zajistíme, že národní parlamenty budou participovat od samého počátku ve všech těch našich aktivitách jsme si vědomi těch, eh, těch problémů s transpozicí v členských státech a tudíž zapojovat národní parlamenty od samého počátku. Já si myslím, že to nám pomůže řešit další problémy a eh, když je do toho zapojíme na začátku, budeme potom lépe znát jejich názory a ne se dozvíme až později. A zde eh, je celá řada zajímavých myšlenek, Eh, které vzešly z předchozích diskuzí zde ve výboru a třeba definice subsidiarity. Zde bych chtěl vyzvat národní experty, mm, aby se zúčastňovali schůzí eh, výboru nebo aby se organizovaly videokonference a aby se zapojovali. Eh, já mm, se tedy těším na toto všechno jako stálý zpravodaj na téma subsidiarity a jsem navrhl e, takové řízení, takzvané červené karty, tak aby národní parlamenty mohly e, vyjádřit e, se v situaci, kdy, se, kdy mají problém s tím, že je porušována subsidiarita. A já si myslím, že odpovědi národních parlamentů by mohly tedy vést tomu, že takové řízení červené karty by se zahájilo. Potom taky navrhuji řízení, o, řízení zelené karty, kdy národní parlamenty by měly možnost předkládat pozměňovací návrhy a nebo navrhovat zrušení evropské legislativy. Já chápu z pozměňovacích návrhů, že kolegové jsou laxní vůči těmto typům řízení a rád bych slyšel, v čem máte problém tak abychom viděli, zdali eh, bychom to případně mohli řešit v rámci jednání o kompromisech. Ještě bych chtěl zopakovat eh, sám za sebe, že já podporuji větší zapojování národních parlamentů, což neznamená, že by měli mít právo veto, vetovat evropská opatření, ale měli bychom více respektovat jejich obavy a e, snažit se o jejich podporu pro naše legislativní návrhy. Pane předsedo, já se těším, že kolegové se vyjádří k jejich pozněvacím návrhům buď teď nebo později a uvidíme, jak nejlépe budeme pokračovat tak, abychom pokročili, což se nám doufám podaří na schůzi stínových, kterou e, hodlám zorganizovat velice záhy ještě před hlasováním ve výboru. Děkuji za možnost se vyjádřit. Ano, my vám také děkujeme. Ehm, žádá si někdo slovo? Pani Kaufmann. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu našemu zpravodaji. Jak sám uvedl, máme tu sérii pozměňovacích návrhů, z nichž některé jsem předložila já sama. A v souvislosti s tím chci nastolit několik témat do diskuze. Když jsem si zprávu přečetla, zdálo se mi, že zpravodaj se dívá na tu výroční zprávu kritickým pohledem, což je v pořádku. Ale Zároveň eh, subsidiarita je něčím, co má svůj původ ve smlouvách eh, a je, trochu se to tady obrací na hlavu. Já si myslím, že jsou tu některé věci, s kterými bych ne, nes, nesouhlasila. Eh, uvedu některé, některá čísla z německého parlamentu která ukazují prověrky subsidiarity provedená parlamentem v uplynulých letech. Tak za, za čtyři roky 441 legislativních názorů bylo předloženo před Bundestag pro další zvážení. Identifiziert, wo Sie gesagt haben, da schauen wir jetzt mal. Teď se díváme tady na ty výsledky které ukázaly, že eh, Bundestag eh, měl pouze čtyři stížnosti, eh, pardon, tři stížnosti ohledně subsidiarity, to je obrovsky nízké číslo. Takže v zásadě můžeme tady říci, že subsidiarita i proporcionalita byla dodržena. Teď otázkou je, z hlediska časového rámce, někdy je pro eh, vnitrostátní parlamenty důležité dodržet stanovené termíny. Protože kolikrát ty termíny jsou poměrně krátké, ale zase právě v případě Bundestagu se ukazuje, že přesto je možné je plnit. Hmm, diskutuje se třeba také o tom, že by bylo možné využít i jiné oblasti v legislativním procesu pro um, subsidiaritu. Například teď eh, komise chce zveřejnit eh, zelenou knihu v tom smyslu, že národní parlamenty by mohly dávat stanoviska ke všem eh, legislativním návrhům, nebo třeba by se vyjadřovali k pracovnímu programu komise, který je předkládán každý rok. Mohli by jej vlastně takto přeskoumat, pokud by tam viděli nějaký problém, tak už by to mohli okomentovat. Takže tam jsou přece jenom možnosti eh, pro národní parlament, jak dodržet tu lhůtu těch eh, osmi týdnů. Mm, hovoří se o tom, když se podíváme na celý rok, eh, kdy probíhají parlamentní prázdniny, Někdy to je vícero týdnů, kdy parlamenty nezasedají. Tak zase je otázka, jestli bychom se s komisí mohli dohodnout na nějaké flexibilní interpretaci těch časových lhůt. Co ale není možné je, aby ty lhůtou stanovené, eh, aby ty smlouvou stanovené lhůty se jen tak měnily. Eh, celá řada problémů také spočívá v tom, že řada národních parlamentů má svou vlastní interní organizaci, která se velmi liší od toho přeskumu subsidiarity a bylo by možné tam také dosáhnout zlepšení. Dánsku, Rakousku a e, Francii je fakt, že výbory pro EU provádí takovéto přeskumy subsidiarity jménem celého parlamentu. V Německu se zase věnují jednotlivé specializované výbory těm jednotlivým specializovaným položkám. Potom je otázka zavedení červené karty, zelené karty. To musím panovi Karimovi jasně říci, že tyhle návrhy nepodporuji, nemůžu je podpořit vnitrostátní parlamenty kontrolují své národní vlády. Mají přeci také, vlády mají taky jakousi povinnost vůči parlamentům říct si co se děje na evropské úrovni, co tam dělají. Pokud tedy ten legislativní proces na evropské úrovni, pokud se na ně takhle podíváme, tak vidíme, že právo na předkládání legislativy by mělo zůstat e, na, v rukou komise. V mé zprávě jsem také hovořilo o stahování legislativních eh, návrhů a je velmi jasné, že právo iniciativy, včetně stahování legislativních eh, návrhů, by mělo eh, zůstat nadále, či leží tedy v rukou komise a mělo by tomu tak být. Smlouva takhle hovoří jasně, definuje jasně role jednotlivých institucí, takže toho bychom se měli držet a neměli bychom na některých místech, která navrhuje zpravodaj, zavádět eh, nějaké nové postupy ze strany vnitrostátních parlamentů. Eh, mohli bychom se tedy zamyslet třeba nad tím, co můžeme konkrétně udělat se, s těmi lhůtami, aniž bychom měnili smlouvu. Děkuji. Thank you, Mr. Anderson. Děkuji. Anderson. Tak já ho... Děkuji vám. Doufám, že je v pořádku, když budu hovořit švédsky, ano? Dobrá. Takže v zásadě mně se celkem tento návrh líbí. Je v něm hodně dobrých myšlenek, dobrých námětů a stojí za to, abychom s tím dál pracovali. Obzvlášť se mi líbí ten návrh na navedení, zavedení té jakési zelené karty. To si myslím, že je eh, dobrý způsob, jak přiblížit evropskou politiku občanům, členským státům. Pokud jde o tu červenou kartu, kdy by, čer, kdyby národní parlamenty mohly zastavovat návrhy. Ohledně toho už nejsem tak nadšený, ale záleží samozřejmě na přijatém postupu. Pak je tu ta karta žlutá a tam myslím, že je nejlepší potenciál zlepšení. Proč to zatím nefunguje? Protože je tam ten práh pro možnost jejího využití a ten je nastaven příliš vysoko. Tak vysoko, že mnohé parlamenty prostě nebudou investovat to, to obrovské množství práce, které je potřeba k takové kontrole subsidiarity. A právě proto se musí tento prach snížit a e, časová lhuta by se měla prodloužit. Pokud bychom snížili ten práh a zní, rozšířili časový rámec, tak eh, bychom mm, mohli se dospět eh, k dohodě na základě tohoto stávajícího eh, systému žluté karty, nemusela by tu být, být změna smlouvy. Pak je tu mm, ještě otázka posuzování dopadu. Neslyšel jsem nic proti posuzování dopadu jako takovému. Posuzování dopadu je vždy dobré, ale vždy musíme postupovat obezřetně, aby nic nebylo přehnané, vše, všeho moc škodí. A když nás trochu znepokojuje zazelné, že někdy nakonec je příliš posuzování dopadu. Když se díváme třeba pouze na náklady, ale nezohledníme také čas potenciálních přínosů pro společnost, když třeba vyčistí určité environmentální otázky. Já si myslím, že pak z toho může vzniknout horší legislativa, protože celý ten proces vlastně uvízne v administrativních procedurách. Takže my jsme spíš proti tomu, aby bylo povinné posuzování dopadů a myslíme si, že parlament by měl mít možnost um, um, provádět zákonodárnou činnost efektivním způsobem teď v budoucnosti. Těšíme se na další pokračování na tomto dobrém základě. Thank you very much. I don't have... Děkuji. Nemám žádné další žádosti o slovo. A ještě komise. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, Rád bych eh, doplnil za komisi ještě pár věcí k návrhu zprávy a pozměňovacím návrhům. I když ve zprávě je hodně eh, dobrých myšlenek, tak je tam také řada problematických návrhů. Vypíchnu eh, několik bodů. První vyjasnění. Když zpráva říká, že komise by měla počítat ta stanoviska od národních parlamentů k balíčkům na, eh, nástrojů, tak to vlastně všech přesně děláme. příloze k výroční zprávě o dopadech subsidiarity, tak uvádíme každý legislativní návrh, který byl předmětem takového stanoviska z Národního parlamentu a každé počítáme tak, že odpovídá určitému legislativnímu návrhu, i když je tento legislativní návrh součástí balíčku. Jinak plně souhlasíme s tím, co doporučují některé pozměňovací návrhy, a to je, že jedno stanovisko, součást, které je součástí balíčku, má být e, započítáváno e, samostatně k jednomu legislativnímu návrhu. Samozřejmě můžeme zlepšit i stávající systém žluté karty a komise dokonce předložila 19. května eh, balíček doporučení o lepší regulaci, která bude vyžadovat, aby služby komise zvýšily kvalitu zdůvodnění podánaných ve vysvětlovací zprávě ke každému legislativnímu návrhu právě proto, abychom šli tím směrem lepšího vysvětlování národním parlamentům a všem zúčastněným aktérům, jakým způsobem vychází návrh, eh, vlastně jakým způsobem ten návrh respektuje princip subsidiarity. Teď, co považuji za problematické. Vytváření nových druhů karet, nových barev. Eh, jistě, nové podněty jsou dobré, ale zelená karta nebo červená karta, to by vyžadovalo změnu smluv. A komise sama o sobě nemůže interpretovat protokol 2 o interpretaci subsidiarity jinak, než jak je to vepsáno do smlouvy. A potvrzeno také eh, rozsudky soudního dvora a případovým právem. Totež se týká rozšíření osmi týdenní lhuty. Tyto lhuty jsou eh, Eh, vepsány z v právu, v zákoně a kdyby komise interpretovala nějaké jiné lhuty v oblasti třeba státní pomoci nebo jiné otázky, nikdo by tomu potom eh, nerozuměl. A tohle je stejný případ. O, nemůžeme říct, ve smlouvě je 8, ale my vám dáme 10 nebo 12 týdnů. To prostě nejde. Myšlenka karty zelené tou se teď zabývají národní parlamenty. A oni si sami uvědomili, že ta koncepce možná není úplně nejsprávnější. Myšlenka je taková, že parlamenty by spolu měly hovořit, měly by si uvědomit, jaké jsou jejich priority, které by chtěli, aby odrážel program komise. A v posledních diskuzích v rámci Kozaku, kde se schází všechny národní parlamenty, tam se používá formulace posílený politický, zesílený politický dialog, prostřednictvím kterého by předkládali návrhy ke schválení, eh, ke zvážení komisí v rámci pracovního programu komise, což je určité, určitá návaznost na, ten, na tu koncepci zelené karty, ale s tím, aby to plně respektovalo právo iniciativy komise. A poslední je taková citlivá záležitost v vodě 14 návrhu zprávy. A to je to jakési schlazovací období na konci legislativního období, kdyby se věci pozastavily předtím, než dojde k dalšímu přeskoumání subsidiarity nebo k dalšímu posouzení dopadu. Chci vás upozornit, že existuje řada lhůt, zvláště v druhém čtení a v rámci dohodovacího řízení které jsou tu tedy prvky, které nejsou s tímto přímo kompatibilní a je to i kontroverzní v širším eh, kontextu, protože jakmile spolu zákonodárci se vysloví, eh, spolu hovoří tedy v trialogu a vysloví se potom, tak to by měl být konec procesu a ne začátek nějakého jiného procesu. Takže opět zajímavá myšlenka, ale vnímejme to také z trochu i z politického a technického hlediska, eh, tedy to znamená z hlediska těch lhůt, které jsou vtěleny ve smlouvě. Děkuji vám, pane předsedo. I thank you. Já děkuji vám. Nikdo jiný už se o slovo nehlásí. Právě mě požádal eh, stínový zpravodaj EPP pan Zvěvka, abych eh, jej omluvil, protože zde dnes nemůže být, ale vzkazuje vám všem, že se těší na spolupráci se zainteresovanými stranami. Tolik tedy od pana Zvězky a tím uzavíráme tento bod. Tedy pokud pan Karim nechce zareagovat, uzavíráme tento bod. Pane předsedo, já bych přeci jen jenom velmi stručně vyjasnil některé věci, které zde zazněly ze strany kolegů i komise. Děkuji všem, kteří se účastnili dnešní rozpravy a věřím, že také během zasedání stínových zpravodajů pokročíme ku předu v těch otázkách, které zde zazněly. Eh, kolegyně, vy jste hovořila o zkušenostech z německého parlamentu. To nejsou zkušenosti, které mají jiné parlamenty. Já už jsem se na ně obrátil přímo, tak aby sdíleli takovéto své příklady dobré praxe. Možná právě německý Bundestag by mohl eh, na pomoci tomu, aby eh, praxe, kterou využíváte, se rozšířila i do dalších parlamentů. Komise hovořila o otázce lhůt, vy jste o tom hovořila, také hovořili o tom i další kolegové. Zase je to něco, o čem jsem hovořil eh, přímo s Národním parlamenty, jak eh, na platformě Kosaku i v jiných, na jiných schůzích z jejich strany je jasné, že absolutní uplatňování té lhuty osmi týdnů, jako lhuta osmi týdnů, to je nerealistické. Oni tedy žádají o to, zda by nebylo možné něco udělat, aby se tedy do těch osmi týdnů nepoužívaly parlamentní Eh, prázdniny nebo přírodní katastrofy eh, či eh, podobné nouzové kroky, které třeba parlament musí podniknout a musí se rychle věnovat nějakým jiným tématům. Vicepředseda komise Franz Timmermans se se mnou sešel předtím, než byl jmenován do komise. Hovořili jsme s ním o řadě těchto věcí a já věřím, že máme příležitost díky tomu programu, který byl předložen, eh, posunout některé tyhle ty věci ku předu. A sice poměrně inovativně. Eh, některé věci, které tady zazněly ze strany komise, tomu naprosto rozumím. Ale nevěřím, že se dostaneme do takové eh, slepé uličky, jakou někdo eh, hrozí. Opravdu si myslím, že tam je pořád manévrovací postoj. Co se týče těch různých karet, těch mechanismů, eh, které jsem navrhl, o tom budeme opět diskutovat na zasedání stínových zpravodajů, tak abychom zajistili, že se opravdu dělá jen to, co je technicky správné a naplňuje to tedy smlouvy. Nechceme tady, respektive ujišťuji vás, že k téhle věci přistupuji zcela konstruktivně. Vůbec mi nejde o to, abych tady předkládal nějakou nacionalistickou agendu. Věnuji se tomuto tématu už čtyři roky a já si myslím, že když se podíváte Eh, jakou práci jsem k tomuto tématu odvedl, tak uvidíte, že opravdu mm, o tyhle ty nacionalistické věci mi nejde, že, jsem, eh, že tedy opravdu chci pracovat konstruktivně. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám a tím uzavíráme bod 28 a přecházíme k bodu 27. Vítám zde kolegy z EPRS a Chtěl bych dát slovo eh, kolegovi Danovi, abychom začali s prezentacemi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jen velmi stručně na úvod bych řekl pár slov. EPRS, eh, e to je eh, výzkumná služba Evropského parlamentu, koordinují tuto prováděcí zprávu my jsme byli ustanoveni na základě zprávy paní Nibler, kterou zde mezi námi s potěšením vidím. Působíme od roku 2011 a vždy tedy reagujeme v případě těchto prováděcích zpráv. Nám tady jde o podporu politického cyklu. Snažíme se tedy vyhmátnout jakési mezery v legislativě. Taky nám jde o to, abychom lépe porozuměli tomu, eh, co evropský legislátor musí udělat, jak lépe připravit Evropský parlament pro rozpravu, která nás eh, bude čekat. U nás to funguje tak, že zadáváme vždycky zprávy k různým aspektům. Mm, Potom naše zprávy předkládáme v červenci. Dnes máme, řekněme, takovou zprávu o pokroku z různých oblastí. Vyslechnete si dnes čtyři prezentace. Dnes si tedy vyslechneme eh, ohledně eh, právních eh, aspektů, eh, aspektů vnitřního trhu a potom také aspektů pracovně právních. Tolik tedy z mé strany na úvod a nyní bych hned chtěl předat slovo našim expertům. Máme před sebou velmi zajímavé prezentace. Máme asi 15 odborníků, kteří pracují na těchto složkách, takže si myslím, že by to opravdu pro vás mělo být zajímavé. Dobrá, dámy a pánové, můžete si vzít slovo. Někdo z vás může začít. Já jsem Andrea Render. Já působím v Centru pro eh, evropské politické, pro evropská politická studia já předložím zprávu, která už je téměř kon, eh, finální, je to tedy finální verze, protože to je eh, zpráva ex post. Jinak samozřejmě připravujeme také ex ante analýzu. která je další na řadě. Eh, hodnocení ex post má za cíl vyhodnotit, zda původní cíle dané legislativy byly dosaženy, zda jich bylo dosaženo efektivně, zda ustanovení, která taková ta legislativa zavedla, jsou koherentní navzájem, ale také, také s dalšími částmi aký a také zda jsou stále relevantní v těchto eh, prezentacích se tedy zabýváme autorskými právy, zejména tedy na internetu. To je velmi citlivé téma, eh, protože internet a vůbec technologie se rozvíjí strašně rychle a to vyvíjí tlak na zákonodárce, aby udržovali krok s tímto vývojem. Takže, abych se vrátil k té směrnici. Nejprve šlo tedy o to, že existovala potřeba sjednotit dvě, tři smlouvy, které byly eh, schváleny v roce 1996 s smlouvami VIPO Samozřejmě také v té směrnici šlo o to, abychom eh, ta autorská práva nějak sladili s věkem internetu a nových technologií. Také nesmíme zapomínat na to, že vlastně dnes už existuje různé sdílení složek na internetu, takzvaně peer-to-peer. A možnosti sdílení na internetu se stále rozšiřují. Tohleto nové prostředí tedy je eh, plně digitální. V té, v té době vlastně to te, jsme byli teprve na počátku. Dalším cílem bylo začít pracovat na konverze, konvergenci a případné harmonizaci obrovské škály eh, zákonů, které existovaly v té době v členských státech a do značné míry dodnes existují. Tam šlo vůbec také o základní definaci autorských práv, způsobu vymáhání těchto práv a odstranění překážek pro fungování vnitřního trhu. Zvažovala jsem Eh, ustanovení, která by zajistila, zajistila férové finanční ohodnocení eh, jak umělců, tak firem. Eh, právní základna, která byla zvolena, byla v té době v podstatě jedinou možnou právní základnou. Tam šlo tedy o tu potřebu přiblížit si legislativu navzájem Nakonec to ale nebylo primární cíl eh, směrnice, takže vlastně takové první hodnocení, které mohu tady přednést, je, že celá tahle směrnice eh, rozšířila eh, celou otázku duševních práv, ale v kontextu přibližování legislativy. K čemu nakonec tedy došlo? Práva jsou široce definována, jsou slabě vymáhána. A e, mezi těmi hlavními e, problémy, které máme, je tedy omezená harmonizace, to se týká také té základní definice protože copyright či autorské právo je stále vázáno na eh, vnitrostátní legislativu, vázáno na eh, definici území. A jakékoliv výjimky a omezení eh, byly prováděny velmi odlišně v jednotlivých členských státech EU. Takže vidíme, že tahle ta fragmentace potom vedla k tomu, že eh, Evropský soudní dvůr se snažil tuhletu, mm, tyhle ty rozdíly nějak překlenout a přeci jenom dosáhnout díky svému výkladu určité konvergence. Ale to byl, řekněme, příliš heroický, to byla taková heroická snaha, eh, protože eh, to v podstatě přispělo k tomu nejistému prostředí a bylo velmi kritizováno. Soudní dvůr byl kritizován za to, že překračuje své pravomoci a že v podstatě přechází k eh, typu eh, zákonů, eh, které jsou ovlivňovány soudci. To znamená v podstatě k případovému právu. Kromě toho existovala eh, potřeba, či byla vnímána potřeba eh, chránit autorská práva i různými technickými opatřeními, tak aby to eh, odráželo různé hrozby, ke kterým může dojít na internetu, ale zároveň ta snaha ochraňovat tato práva a vymáhat je potom kolidovala s řadou jiných základních principů. Jedním z nich je vlastně, eh, princip, který máme eh, v, eh, už od roku 2009 třeba v směrnici o internetovém obchodování, o právu zakládat podniky. Tohle to všechno potom bylo tak trochu v konfliktu s právem na, s autorskými právy. Takže bylo potom velmi těžké vymáhat ta autorská práva, protože ty mechanismy pro vymáhání se nestaly jakýmsi hlavním nástrojem. A také ta technologická opatření na ochranu nebyla dostatečně rozšířena, nebyla rozšířena tolik, jak se původně očekávalo. Takže vlastně každý členský stát se vydal svojí cestou a všechny členské státy se tedy snažili eh, vymáhat eh, autorská práva různými způsoby. Další problémy, které se ukázaly, došlo vlastně zase k rozdělení vnitřního trhu a velkým problémem je také snaha o nalezení rovnováhy mezi legitimními pobídkami pro podniky, potom také eh, cenovou diskriminací, Snažíme se to samozřejmě odlišit od postupů, které jsou eh, negativní pro konečného uživatele. Eh, potom máme také eh, různé postupy, které byly zvažovány v jiných oblastech, jako třeba v oblastech internetového obchodování, konkrétní kroky právě pro podniky, jako je třeba Amazon a podobně. Je tedy potřeba dosáhnout spravedlivého eh, finančního ohodnocení eh, autorů, umělců a tak dále. Existují eh, také jiné zákony, které spadají do copyrightového aký a kteří se při nejmenší tedy snaží dosáhnout spravedlivého finančního ohodnocení pro umělce. Nicméně tohle je oblast, kterou ještě pořád musíme důkladně zvážit, protože ta řádná rovnováha mezi umělci a jejich protistranou ještě nebyla dosažena. Prostě zatím je to ponecháno na tržních silách. Na začátku práce pro Evropský parlament jsme obdrželi řadu eh, hodnotících otázek. Tam eh, právě se vztahovaly k tomu eh, třeba principu efektivity, nakolik je tedy legislativa efektivní při dosahování svých vytyčených, vytyčených cílů, jsou ty cíle dosahovány za e, přeměřenou cenu, potom také kritérium koherentnosti, to znamená, je celá, celý ten rámec e, nějak vnitřně koherentní a také jak se to má s dalšími zásadními eh, principy či zákony na evropské úrovni. Je to opět navzájem koherentní nebo v nějakém konfliktu. Tohle to tedy byly eh, takové hodnotící otázky, které nám byly předloženy. Eh, další otázky byly například zda se svět změnil od doby schválení této směrnice, zda je potřeba některá ustanovení změnit a podobně. Tady na posledním slajdu tedy vidíte naši závěrečnou hodnotící tabulku. Tady vidíme, že máme jakési známkování od 1 do 5. Nebyli jsme moc, neudělovali jsme příliš vysoké známky. Z těch čtyř původních cílů můžeme říci, že pouze ten první, co se týče sladění s mezinárodní legislativou, toho jsme částečně dosáhli. Ty další, těch dalších cílů dosaženo nebylo. Když se podíváme na eh, cenovou úspornost, to tam úplně není. Ale když se podíváme vůbec na analýzu nákladů, tak ta stávající fragmentace vede ke zvyšování transakčních nákladů, vede k duplikacím, právním nejistotám a e, celkovému snížení efektivnosti stávajícího systému. Co se týče koherentnosti jak vnitřně, tak navenek, tak jsme objevili řadu případů, které spochybňují tu míru koherentnosti. Samozřejmě e, ta směrnice o občanské společnosti, to je vlastně jeden takový e, osamocený e, kus legislativy a kolidoval ale s dalšími jinými zákony, které jsou také považovány za důležité a pak jsme se dostali do situace, kdy členské státy um, zaváděly zákony v oblasti autorských práv, které vůbec překračují tuhletu směrnici. A na závěr, co se týče relevantnosti, eh, ano, ta směrnice je stále relevantní, ale je potřeba ji určitě aktualizovat, upgradeovat, přemysle, eh, přijít s novými nápady, tak aby byla opravdu, aby odpovídala tomu, jak se vyvinul trh když se tady podíváme na to, co původně jsme považili za jakési e, prostředí, kde si něco stáhnete pro to, abyste to vlastnili, tak dneska máme e, prostředí, kde e, jde spíš o streaming než stahování. Také se používá text a data mining, to je také velmi využívané E, samozřejmě také výzkumní pracovníci potřebují přeshraniční e, přístup e, k obsahu a tohle to všechno vede k tomu, že musíme vůbec se znovu zamyslet nad stávajícím rámcem pro autorská práva. Ještě nás čekají samozřejmě tři další prezentace, ale tahle ta studie tedy ukazuje, že máme celou řadu otevřených otázek, které ještě nebyly dořešeny. Takže děkuji za pozornost. Very much. May I just... Děkuji, jenom bych chtěla zdůraznit, že vaše prezentace eh, zabrala čtvrtiny a my nemáme stejný čas na ty další, na tu druhou, třetí, čtvrtou. Ty, vy nebudete mít tolik času. Dobře. Tak já se pokusím o stručnost. Natalie Morenc z Milieu a já vám řeknu, jaká jsou naše zjištění eh, studie, kterou připravil Milie eh, na téma autorské právo copyright. A především jsme se zabývali tím, eh, jaké budou tedy výhody té <clears throat> novelizované směrnice. A <clears throat> teď projdu ty slajdy, protože jsme o tom slyšeli, jak víte, Eh, mm, eh, ten evropský rámec obsahuje asi 10 směrnic, které byly přijaty za posledních 30 let a ty upravují různé aspekty autorského práva. Všechny byly přijaty s cílem snížit eh, překážky volnému pohybu služeb a zboží, ale nikdy zde nebyl holistický přístup k celému systému. Je to tedy Eh, roztříštěný systém, nekonsistentní a eh, z toho, eh, a teď máme nové výzvy, nové doby, jako digitalizace, a, což samozřejmě i znamená, že tento rámec by se měl aplikovat na některé nové způsoby distribuce obsahu, jako online a podobně. Tady vidíte stručný přehled těch základních práv, jenom abych ukázala, jak byly harmonizovány. Tady vidíte pouze částečně, že jsou harmonizovány buď eh, určité typy děl byla harmonizována jako právo na adaptaci, to bylo pouze tedy adaptováno, pokud jde o kopírování programu. a potom právo na reprodukce, to bylo harmonizováno zase pouze s ohledem na určité aspekty, poněvadž nesmírně se to harmonizuje sice, ale také je tam i seznam těch fakultativních výjimek, to znamená, že na úrovni státu můžete mít různé stavy implementace těchto práv. Snažili jsme se pochopit, jaký je dopad další harmonizace a vyřešení těchto rozporů. Zde jsme si stanovili kritéria, podle kterých jsme zvážili pozitivní a negativní dopady jako zlepšení integrace vnitřního trhu, potom přeshraniční přístup k určitým typům děl a tak dále. Samozřejmě mm, ty různé subjekty budou tím ovlivněny různým způsobem podle stavu, podle míry eh, harmonizace většina ale bude pozitivně profitovat eh, z toho, když tato práva se vyjasní a když se zlepší integrace trhu. A, nebo prostředníci ti přijdou o určitý asi podíl kvůli harmonizaci. A tady, co je zajímavé, je, jaká ta alternativa asi by byla možná. Zde jsou čtyři hlavní alternativy, které se nabízí. Každá z nich má různé výsledky, co se týče harmonizace. Za prvé kodifikace kodifikace jako taková v zásadě znamená, že všechno se dá do jednoho legislativního aktu a například mm, tady bychom mohli opravit určité chyby, ale kodifikace by nemohla přinést nové podstatné změny v legislativě takže asi míra harmonizace tady by byla nízká. Potom další by byla rekodifikace, což je ambicioznější typ kodifikace a to znamená, že do, do jednoho předpisu dáme celý rámec, ale i se při rekodifikaci může provést určitá novela a tady by se mohly vyjasnit určité mm, problémy. Integrovat se by tam mohla i judikatura, e, tedy interpretace soudního dvora, ale tady by nebylo možné harmonizovat nebo upravit, regulovat určité aspekty, které nyní se neharmonizují ve stávající legislativě, které nejsou harmonizovány, takže to by nešlo tady harmonizovat. No, byl by zde, byla by zde tedy vyšší míra harmonizace, ale má to své limitace. Třetí alternativa je harmonizace vybraných eh, částí, to znamená přijmout nové směrnice, které by harmonizovaly ty aspekty autorského práva, které zatím nejsou harmonizovány a, a určitá práva by se harmonizovala, jako například právo na adaptaci, to je harmonizováno pouze pokud jde o e, Mm, určité programy. A další alternativa je i e, mm, přijmout takzvaný evropský autorský titul, který by nahradil ty národní režimy, to znamená plná harmonizace. Ale poslední alternativa, ta není na slajdu, to znamená skombinovat první tři kodifikace, rekodifikace a harmonizace e, vybraných oblastí to asi by eh, mohlo vést k vyšší míře harmonizace na úrovni EU. All right, and on the side of that... A, takže pokud jde o e, druhé záležitosti, aspekty interního trhu, mm, mm, takže tady vysvětlím, kde jsou problémy. Co je relevantní pro vnitřní trh, to jsou tyto. To, to, to znamená teritoriálně udělování licencí, tedy teritorialita autorského práva a potom implementace a interpretace výjimek autorského práva a limitace, takže to se také hodně liší v členských státech. Takže v tomto ohledu, co děláme? v naší zprávě, v naší studii, my zvažujeme celou řadu možných alternativ. Většinou je zde nulová alternativa, to znamená nejednat, potom přístup tzv. soft law, tedy nepovinná legislativa, potom e, druhá alternativa je legislativní intervence a potom přijmout jednotný evropský kodex autorského práva. A takže teď vysvětlíme tyto alternativy. Děkuji, takže harmonizace autorského práva je mm, dynamický proces eh, a i když zatím se neudělá nic se rámcem, tak stejně ta harmonizace pokračuje. Tak jak jsme i řekli v prezentaci Andrase, protože je zde judikatura eh, soudního dvora, který zaplňuje vakuum, které existuje často způsobem neočekávaným a takže znamená to vlastně větší a větší harmonizaci právního rámce. A zároveň máme zde dvě, dvě, eh, dva předpisy, mm, které třeba vyhodnotit ještě, například eh, směrnice o kolektivní zprávě práv, takže tady ještě máme čas do jara 2016. Do té doby mají členské státy adapto- a přijmout tuto legislativu a uvidíme, jaký bude vliv této směrnice na tu praxi udělovat licence na několik teritorií. Pokud jde o tu alternativu soft law, to znamená nelegislativní akty, tady máme již určité příklady. Komise ta předkládá tedy legislativu, ale někdy se snaží intervenovat v oblasti autorského práva tím, že jenom apeluje na členské státy a další organizace, orgány, aby přijímali určitá řešení, která si nebudou vyžadovat eh, žádné legislativní novely či intervence. Například komise intervenovala eh, v oblasti kolektivní zprávy autorských práv. Máme zde doporučení z roku 2005, kde se zahájil ten proces, který skončil přijetí směrnice v roce 2014 no, protože mm, eh, ten, ta legislativní intervence nebyla účinná. Potom i začal proces mediace v oblasti poplatků ze soukromých kopií, protože zde pořád existovaly překážky eh, kvůli národní regulaci. Pokud tyto alternativy se mm, ukážou jako neuspokojivé, tak je poté možné přistoupit k legislativním návrhnu, návrhům myslíme si, a mm, to zmiňujeme i v té studii, je zde několik možností. Například možnost, eh, to znamená přesně, detailně se zaměřit na otázku teritoriální rozstříštěnosti a na tu otázku teritoriality autorského práva. Takže zde by bylo možné přijmout takové ustanovení či předpis, který by vyjasnil, za jakých podmínek Eh, ty držitelé práv mohou Eh, udělovat licence na, své, eh, na svá díla podle jednotlivých států, tedy na území jednotlivých států, bez toho, aniž by porušovali smlouvu. Judikatura soudu nám ukazuje, že zde existuje napětí mezi využíváním těchto práv na národní úrovni. Máme zde článek 36 smlouvy, který stanoví eh, při ochraně autorského práva je zde výjimka volného pohybu zboží a služeb, tedy tento princip má zde výjimku u autorského práva, ale je zde pořád taková nejistota, především po jednom judikátu e, soudního dvora, do jaké míry tento princip by mohl být slučitelný s myšlenkou digitálního jednotného trhu, což je cíl, hm, který silně komise prosazuje. Druhá alternativa, kterou prověřujeme a explicitně vyplývá z naší studie, je přijetí principu země původu, což je princip, který již byl přijat ve směrnici a e, je to směrnice o satelitních vysílání, satelitním vysílání. A nedávno je to směrnice o audiovizuálních médiích. To znamená, když existuje přenos online, tak toto vysílání online může podléhat pouze jednomu předpisu, mm, to znamená eh, práva, která lze uplatit v jednom státě, tak ta dostačují pro to, aby se mohlo vysílat eh, v celé Evropě. A v neposlední řadě, když jsme slyšeli tu myšlenku jednotného evropského autorského titulu, tedy jednotného kodexu, což je asi nejčistší eh, legislativní alternativa, která ale musí hm, mít podporu, konsensus členských států, kdyby bylo třeba sjednotit legislativu. Jak jsme slyšeli, tato legislativa eh, by automaticky nahradila ty národní režimy ochrany autorských práv s jednou výjimkou, což tady je zde jedna výjimka, druhá alternativa, a to je, že eh, tento vlastně jednotný evropský systém by mohl být aktivován na základě registrace. Samozřejmě může to být souladu s mezinárodními předpisy autorského práva. V podstatě to se již děje třeba i Eh, mm, u jiných práv. To znamená, že ten jednotný systém by se aktivoval na základě registrace. <clears throat> Protože podle mezinárodního práva nelze ukládat nějaké formální náležitosti proto, aby eh, bylo chráněno nějaké právo, ale zde pro určité typy děl eh, mm, by platili ty národní předpisy, ale potom by zde byl ten evropský předpis, tak aby bylo možné, třeba by soudy mohly vydávat eh, pan evropské opatření, které se týká ochrany autorského práva konkrétního. Děkuji. A čtvrtá prezentace. Martin Jensen, já jsem hlavní konsultant ze ZVA a nyní my tedy také jsme předložili náš dokument a, my, a jaký byl cíl tedy této studie bylo identifikovat problémy, mm, tedy vakuum ve stávajícím systému, mm, především s ohledem na technologický vývoj. My jsme eh, identifikovali možné alternativy, jak zmodernizovat směrnici a potom jsme vyhodnotili tyto alternativy a zaměřili jsme se na ekonomickou hodnotu pro jednotlivé tedy e, dotčené osoby, ať jsou to tedy autoři, výkonní umělci, distributoři, online platformy, e, e, a, inzerenti, spotřebitelé a tak dále. Metodika, kterou jsme použili, za prvé jsme identifikovali vakuum Hmm, my jsme provedli takovou syntézu, takovou inventuru jsme udělali, to již udělali kolegové, potom jsme, potom eh, jsme udělali průzkum, interview a eh, jsme hovořili s experty, vyhodnotili jsme různé politické alternativy i a dále jsme i Schromaždili jsme dost velký objem kvalitativních údajů, i, které schromáždila komise, ale máme zde omezené údaje o porušování autorských práv i omezené údaje o smluvních, eh, eh, smluvních eh, různých vztazích, které existují mm, v, v těchto oblastech. Evropa má své politické cíle, tady jde o spravedlivé odměňování autorů a výkonných umělců, dodržování základních práv, růst, podpora zaměstnanosti v tvůrčím průmyslu a jde o podporu a ochranu kulturních eh, specifických rysů jednotlivých států. Takže kreativní průmysl představuje asi 4 HDP v Evropě a asi 3 aktivních, aktivních občanů pracuje v tomto sektoru. Takže je to ekonomicky důležitý sektor. Nicméně dochází k velkému vývoji technologií a výsledek toho je, že Eh, došlo i k, eh, k eh, větším přeshraničním aktivitám, tedy i se změnily ty způsoby přístupu ke obsahu přes hranice, což znamená, že musíme zmodernizovat rámec ochrany autorského práva, protože ten stávající rámec, ten není, jak jsme slyšeli, není vhodný pro toto nové prostředí. Takže my jsme identifikovali eh, dva hlavní problémy v legislativě, co tam chybí. První se týká eh, vynužitelnosti eh, tohoto práva. v zásadě nedostatek, jas, eh, ne, mm, nedostatek jasných ustanovení, pokud je o kompatibilitu se, eh, se stávající legislativou a potom absence jasného právního rámce pro odměňování autorů a výkonných umělců. A teď pokud jde o eh, aspekty, které se týkají tvůrčího průmyslu Neřekl bych, že tady nejsou žádná evropská pravidla, ale je zde velice omezená harmonizace evropských pravidel, což znamená efektivita vynučitelnosti tohoto rámce není dobrá. Takže budeme se zabývat otázkami jako mm, prosazování práva a rovnováha mezi tímto a svobodou přístupu k informacím. Také se na to podíváme i z pohledu geoblockingu a také i e, blockingu vzhledem k různým typům zařízení, na kterých e, e, funguje ten obsah. Dále rovnováha se vzhledem k, těmi, k těm nákladům, které ukládají jako poplatky ti zprostředkovatele, a potom mm, je to ten etický kodex, kterým je třeba se zabývat. A doposud veliká roztříštěnost ve vynutitelnosti, protože zatím ten režim je dobrovolný. A, mm, takže je třeba vytvořit takový systém přeshraničního vynucování pravidel. Nakonec, pokud jde o odměňování eh, těch oprávněných osob, těch držitelů práv, toto, vidíte, je, tady ty režimy jsou docela rozdílné v různých sektorech. Také zde je malá transparentnost, není to příliš jasné, hmm, pokud jde o ty eh, kontrakty v různých sektorech. No a nakonec velké rozdíly v členských státech, pokud jde o ten právní rámec pro smlouvy s autory a výkonnými umělci. Takže tím jsme se zabývali také s cílem zajistit spravedlivé odměňování pro držitelé práv. A já myslím, že asi to, to je vše. Děkuji. Děkuji všem našim pozvaným řečníkům. Jsme si udělali takovou předběžnou představu o tom, o čem tato zpráva bude a povedeme další věcnou debatu po eh, v pozdějších fázích. Paní Reda. Ano, takže dovolte mi na úvod poděkovat za tuto prezentaci. Ty závěrečné výsledky budou nesmírně zajímavé. Jak možná víte, ve zprávě, kterou jsme schválili dnes dopoledne, předkládáme mnoho doporučení v otázce výjimek a limitací, ale pokud e, jde o exkluzivní práva, tak tam jsme příliš e, to, tolik pokročili, pokud jde o takové otázky jako reprodukční práva v digitálním věku. Vím, že je tam třeba, že se tam musí vyjasnit e, určité věci, pokud jde o online služby a jaké, jestli byste mohli říci, jaké problémy se v této souvislosti objevují. Děkuji, pan Kester. In Ihren Ausführungen, äh, zu denen ich erstmal mnohokrát děkuji za váš eh, projev. Vy jste hovořil o tom, že, existuje, že, že neexistuje jasný eh, právní rámec eh, pro autorská práva. V posledních letech jsme zaznamenali vývoj, kdy tedy zejména v oblasti vytváření hodnot v digitálním světě, na platformě online, byly Eh, tedy právě ty platformy vítězy a eh, umělci jakými si eh, poraženými. Takže jak to vyrovnat? Musíme hledat nějakou úplně novou cestu nebo stačí ta revize té směrnice? A potom, jak vůbec přistoupit k té reformě? potřebujeme nějaký celostní přístup, holistický přístup, a nebo se musíme zaměřit na konkrétní oblasti copyrightu a pokusit se je tedy řešit odděleně. To jsou moje dvě otázky. Uh, Já vám děkuji. Drazí eh, hosté CPRS, e můžete se prosím maximálně zestručnit tedy ve vašich odpovědích. Jistě budeme mít eh, při jiné příležitosti čas celou věc proskoumat do větších podrobností, takže jestli mohu poprosit o stručné krátké reakce. Ano, odpověděl bych paní Rada. Pokud jde o harmonizaci práv eh, exkluzivního vlastnictví, tak ve studii, kterou jsme eh, brali v potaz, tak pokud jde o práva, tak cíle směrnice byly do značné míry splněny s tím, že také doplňkové výnosy soudního dvora ehm, naznačují, že bylo dosaženo uspokojivého režimu zprávy těchto práv pochopitelně zvažujeme i možné dvojznačnosti v textu, pokud jde o rozsah působnosti, zpřístupňování eh, tedy prací podléhajících děl, podléhajících eh, autorskému právu veřejnosti. A víme, že ten termín v podstatě sám o sobě v americkém právu neexistuje. Eh, používá se za účelem um, určitých eh, přenosů dat online, kdy jak ta reprodukce nebo sdělení veřejnosti všem nemusí eh, v některých sektorech, jako třeba v tom hudebním sektoru, kde, byla nej, kde byly největší kontroverze, eh, který byl nejvíce poškozen pirátstvím, alespoň na začátku digitálního věku, tak eh, tato práva byla přidělována a převáděna samostatným entitám, samostatným eh, osobám a aby se Eh, tato práva byla tedy zpřístupněna tak, aby se eh, mohl, mohlo podnikání rozvíjet, tak bylo při předávání těchto práv byly velké, byly velké tra, transakční náklady, když se převáděl um, obsah podlehajícího autorskému právu, tak se to muselo vyřešit na obou stranách. A Směrnice o kolektivní správě práv není eh, tedy místem, kde se tohle řeší, řeší tohleto rozlišení zůstane. Leda, že by došlo k nějakému legislativnímu zásahu. V ideálním světě by soudní dvůr jednou mohl říci, že eh, to, že může dojít jak, jakési absorpci Eh, jedné skupiny práv jinými, tak aby transakční náklady se snížily, ale podle mě je to nepravděpodobné, protože takhle to není, nejsou tato práva interpretována ani ze strany eh, zúčastněných stran. Děkuji. Jsou nějaké reakce na otázku pana Kestice? Možná jen velmi rychle bych se mohl vyjádřit Takže pokud jde o zprostředkovatele autory a pak eh, pokud jde o celostní přístup versus eh, parciální přístup. Já souhlasím s tím, že ehm, v uplynulých letech mnoho komentátorů konstatovalo, komentátorů konstatovalo, že eh, dochází tedy k určitému přesunu směrem k těm zprostředkovatelům v internetovém ekosystému. A to je v důsledku mnoha faktorů, které nejsou vždy řešeny reformou eh, autorského práva. DG Komp a eh, jejich sektorové, sektorový průzkum v otázce elektronického obchodu se tím musí také zabývat. Ovšem, otázka pozice těch zprostředkovatelů je ehm, do, tam je určitý, do určité míry otazník, protože oni mají příjem z dostupnosti těchto děl online a že mohou monitorovat eh, ten tok a tak je otázkou, jestli eh, mají také vyšší zodpovědnost. Musí, jestli musí více spolupracovat jak při vymáhání práva, tak eh, i eh, při zajišťování toho, jestli specifický obsah hm, jak si má, eh, je dostatečnou viditelnost a jestli se dostává, jestli je zajištěno příslušné odměňování tvůrcům obsahu. Tím se dostávám také k další hm, záležitosti, hm, na kterou nemohu možná přímo odpovědět, ale protože víte, že máme na stole oba návrhy. Jednak takzvaná rychlá řešení, kdy, kdy prostě se budeme zaměřovat na práci na těch aspektech, které opravdu vyloženě nefungují. Přičemž máme eh, alternativy, které jsou možná i trošku celostnějšího charakteru a zajišťují e, ucelenost mezi jednotlivými právy, ale také, aby, byly, e, aby to bylo sladěno s dalšími základními právy a principy, v prostředí online. A teď eh, samozřejmě možná odpovídám trochu opatrně, ale tíhnu spíše k těm holistickým celostním řešením, než k těm rychlým záplatám. Ale jak konec konců pan předseda řekl, určitě o tom povedete hlubší debatu později. Thank you very much for your... Ano, já děkuji za všechny odpovědi, děkuji za prezentace. Tímto můžeme uzavřít bod číslo 27 a z rána nám zůstává ještě bod 24 paní Kaufmann. A to se týká Evropské občanské iniciativy. Takže paní Kaufmann, máte slovo. Herzlichen eh, Dank, Herr Vorsitzender. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že už opravdu pokročil čas, eh, pokusím se být stručná. Text mého stanoviska je vám všem k dispozici. Chtěla bych říct, že pro mě je důležité, abychom společně udělali všechno pro to, aby tento nástroj Evropské občanské iniciativy byl opravdu zlepšen, tak aby eh, byl eh, uživatelsky co nejpřístupnější, aby jej občané opravdu využívali. Eh, jak víte, v Měli jsme 31 eh, občanských iniciativ, které splnily kritéria přípustnosti, ale pouze tři z nich dosáhly kvóra. Eh, v tuto chvíli tedy probíhají pouze tři občanské iniciativy, takže nad tím se opravdu musíme společně zamyslet jak překonat, jak, jim, jak pomoci občanům překonat všechny tyhle ty administrativní překážky, které jim stojí v cestě. To je také cílem zpravodaje z Avka eh, kolegy Šepflina. Zmínila bych jenom pár bodů, které jsou pro mě obzvláště důležité. Ještě bych vytyčila že mě velmi těší, že hospodářský a sociální výbor ehm, se postavil k otázce, velmi konstruktivně k otázce překladů a podpoří občany tedy v této oblasti. Co se týče o samotné nařízení, ehm, myslím si, že je potřeba abychom se tedy snažili do, dosáhnout eh, nějakého jednotného požadavku ohledně poskytování osobních údajů. Eh, celé bychom to měli nějak zjednodušit a eh, měli bychom také žádat o to, aby Eh, abychom eh, se drželi toho, co vytyčuji v bodu 6, eh, to se týče tady předkládání občanských průkazů a podobně. Ehm, jak už jsem říkala, často komise říká, že některé iniciativy prostě nespadají do kompetencí komise. Tady potřebujeme nějakou podporu těch eh, iniciátorů eh, iniciativ, tak aby jim komise předložila i detailnější vysvětlení, které by třeba bylo nápomocnější. Eh, protože občané kolikrát neví, jak, jak přesně to je tedy s těmi kompeten, kompetencemi EU a podobně, protože to je trošku komplikovanější otázka, tady potřebujeme taky změnu. Mm, ještě bych ráda poukázala na můj bod 7. Připomínám, že v poslední debatě jsme o tom také hovořili. Řada organizátorů se stěžuje na to, že v tom 12-měsíčním období pro shromáždění prohlášení e, o podpoře, e, že tohleto období je e, tedy příliš krátké a zároveň potřebují hodně času vůbec na zorganizování celé iniciativy. Takže já navrhuji, abychom to nařízení změnili. Teď je tam taková automati, takový automatismus, že vlastně tedy e, ta lhůta začíná okamžitě ve, ve chvíli, kdy komise registruje, zaregistruje takovouto občanskou iniciativu. Pokud bychom to mohli odpojit od sebe navzájem, tak vlastně ta občanská iniciativa by se sama mohla rozhodnout, eh, ve které chvíli začíná zhromažďovat podpisy, kdy už jsou dostatečně zorganizovány, zorganizování a potom by si myslím, že ta lhuta 12 měsíců by byla dostatečná. Já bych ráda ještě požádala všechny kolegy a kolegyně, aby podpořili můj návrh 9. Já si také myslím, že tady prostě potřebujeme jednotný přístup ke, jako umožnění e, přístupu i mladých lidí e, k těmto iniciativám. Například v Rakousku dnes i e, lidé mohou volit od 16 let, v jiných zemích to je od 18 let, ale já si myslím, že v případě těch občanských iniciativ bychom opravdu měli výjít mladým lidem vstříc, Měli bychom je podpořit v tom, aby se informovali o evropském ději, o evropských záležitostech a e, Myslím si, že bychom přeci jenom měli odlišovat aktivní volební právo a podporu e, takovéto iniciativy. To si myslím, že opravdu bychom mohli e, udělat a tedy já podporuji snížení věku pro podpoření této iniciativy na 16 let. je tady potřeba, aby eh, tohleto, eh, tyhle ty iniciativy byly administrativně nastaveny takhle eh, uživatelsky vstřícně a o tom hovořím zase v bodě 11. Předkládání pozměňovacím návrhů. Lhutu máme nastaveno na 23. června, to už je tedy příští týden. Hlasování zde na výboru předpokládáme 13. 14. července, to znamená ještě před letními prázdninami, takže já se těším na všechny pozměňovací návrhy kolegů a kolegyň. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Kaufman. Děkuji, paní Kaufman. Jsou další žádosti o slovo pan Kester. Děkuji mnohokrát za velmi dobré informace. Tady jde zejména tedy o to, že tahle ta důležitá evropská občanská iniciativa, která je důležitá právě proto, že propojuje evropské instituce s občany. A eh, jak si právě říkala, je potřeba, aby eh, bylo usnadněno využívání občanské iniciativy. Na druhou stranu ale co s tím problémem, že dopad e, těchto iniciativ je poměrně omezený, protože samozřejmě ta e, iniciativy se vždycky obrací na komisi a ta potom rozhodne. Co s tím? Neměli by se občané obracet spíše na parlament, aby se tím parlament zabýval a rozhodoval tedy ve co bude s takovou eh, občanskou iniciativou. A nebo bychom měli tedy pokročit ještě o krok dále potom k otázkám referent a podobně v případě některých eh, tedy těch témat. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Takže předtím, eh, než se dostanu k meritu věci, chci ještě připomenout, dneš, dnešní zasedání, které mělo příliš bohatou agendu, tři velké otázky, refit, autorská e, práva a v podstatě jsou to věci, kdy jsme přišli k kompromisům na poslední chvíli jenom v angličtiny. V angličtině doufám, že se to nestane. Musíme mít pořád jednání e, trošku jaksi odlehčenějšího charakteru. Eh, a eh, jinak, eh, jak víte, Evropa práv svobod vzniká. Já ehm, jakožto koordinátor budu hodně dbát na to, abychom měli rozumně nastavený pořad jednání. Pokud jde o zprávu Kaufmann, tak mně připadá zajímavá. V tom smyslu, že ukazuje, že je to určité zklamání evropských občanů protože v podstatě to byly pouze tři pozitivní eh, výsledky týkající se autorských eh, práv, zastavení vivisekce, eh, což je poměrně málo. Proč? Několik úvah na toto téma, tohoto selhání. Takže jednak jsou, je tu situace, která vyplývá ze stávající situace, ekonomické situace jiné, které ne, nebyly zmíněny. Takže jednak pokud jde o e, tu situaci, tak zdá se, že už ze začátku tu byly e, určitě, určité nes, chyby v nastavení. Například, že neex, neexistuje dostatečně jasný internetový portál, e, dostatečná jasnost ze, stro, ze strany komise, to může být zavádějící pro některé občany. Další problém. Potřeba kterou utvořili, vytvořili některé státy, že když podepíšeme eh, tu petici, tak tam musíme dávat eh, nějaké rodné číslo nebo nějaké identifikační číslo, eh, které se musí prověřovat, což znamená byrokratická zátěž. A pak ještě další pravidla, která znamenají, že evropské právo je velice komplexní, počet podpisů, počet států, z nichž musí být ty podpisy, to všechno je dosti komplexní a z těchto všech důvodů je ta iniciativa zklamáním, ale nesmíme se, nesmíme zůstat, eh, nesmíme uvíznout na místě. Eh, když se podíváme na článek 5 eh, smlouvy, tak ten je jasný v tom, že je potřeba milionu občanů se sedmi členských států momentálně, ale problém je Eh, spočívá v tom, že je to proces příliš těžkopádný. A vlastně nestojí za toho eh, vůbec zahajovat, protože neumožňuje dosti občanům eh, skutečně dát podnět komisi k nějaké legislativní iniciativě. Takže mnoho občanů váha, jestli má smysl tento těžkopádný proces vůbec organizovat, když jeho výsledek je tak mizivý. Ta, ten pokus týkající se stop TTIP, tak to bylo okamžitě komisí eh, zastaveno, protože ona komise řekla, že je to nepřípustné. Takže tím vlastně vytváříme určitý proces, eh, je tu proces určité účasti veřejnosti, který je zajímavý sám o sobě, ale není to žádná participativní demokracie. Termín participativní demokracie, který je v bodě jedna zprávy, to je prostě přehnané tvrzení. Pokud se podíváme na klasickou definici, protože to je svrchovanost, svrchovanost lidu, ehm, eh, politický režim, který umožňuje lidem vyjádřit své slovo a mít poslední slovo, E, to je úplně něco jiného. Tady to jenom umožňuje lidem vyjádřit určitý názor, určitý, určitou pobídku, ale vůbec nerozhodovat o vlastním e, osudu. Takže pokud chceme znovu e, vnést život do tohoto projektu, musíme jasně ukázat barvy. To znamená, že nejde o participativní demokracii, je to trošku něco jiného. Dále, je potřeba se klást otázku ohledně důvodů, proč odrazujeme eh, občany, aby eh, používali tento proces. Na příkladu stop TTIP, to můžeme říct, to si zaslouží úvahu. Thank you very much. No what... Děkuji, žádné další žádosti o slovo. Paní Kaufmann, přejete si reagovat? Já, eh, Herr Ano, pane předsedo, mnohokrát děkuji. E, veškerá kritika, která, byla tady, e, která tady zazněla, kterou já také formuluji, bych ráda připomněla, že tady v podstatě hovoříme o celosvětové novince, protože nikde jinde na světě nemáme takhle nadnárodní e, participativní demokratické prvky, které právě tady zavádíme prostřednictvím občanské iniciativy díky Lisabonské smlouvě. Ta je vlastně tedy v platnosti pouze tři roky. Eh, kromě toho stojí, že vlastně po třech letech fungování je potřeba jakéhosi přeskumu, podívat se na to, co funguje, co nefunguje. Takže samozřejmě tam i řada věcí, které fungují. Ono to není tak, že mm, to nařízení by eh, jako celek neuspělo. Mm jsou tam ale ještě některé tedy otevřené otázky, o kterých jsem právě se zmínila ve svém stanovisku. Mohli bychom tady hovořit dlouho o tom, zda občanské iniciativy se mají obratce tedy na komisi s milionem podpisů, zda hm, to je dobré, produktivní, zda to je všechno formulováno efektivně ale eh, tahle otázka se tady vůbec teďka nepokládá, protože to je nastaveno tedy ve smlouvě. A pokud znáte eh, ty občanské iniciativy, víte, že vlastně jim trvalo velmi dlouho, než se dostali do smlouvy. A teď vlastně to ustanovení takhle je nastaveno, potřebujeme jeden milion podpisů, máme tedy jasně nastavená pravidla. Kromě toho tady vlastně jde o výzvu na komisi, což je správné. Kolega Kosta se ptal, zda tady ho, ne, vůbec nehovoříme o referendech. Samozřejmě na národní úrovni můžou takovéto nástroje existovat. Třeba v Berlíně máme celou řadu referent, eh, kde se obracíme eh, na Eh, občany, tím skoro můžeme vyloučit potom eh, eh, berlínský parlament z fungování, ale tohle to prostě na evropské úrovni tak nastaveno není. Tady jde tedy samozřejmě o to, aby se občané zapojili do utváření evropských politik, aby překročili své vnímání zemí a jejich hranic, aby tedy se snažili předložit nějakou evropskou myšlenku spolu s dalšími Eh, jde tedy tady samozřejmě o myšlenku, která by nějakým způsobem navrhovala novou legislativu nebo nějak ovlivňovala legislativu. Mm, te, tohle celé nastavení si myslím je dobře definováno v té smlouvě, v tom nařízení a eh, iniciátoři, jak se ptal pan Kosta, se samozřejmě mohou obrátit i na parlament, ale to by v podstatě byla klasická petice a dostalo by se to na petiční výbor. Eh, taková eh, eh, to petice se velmi liší od občanské iniciativy. Pro mě je tedy důležité, aby parlament v případě občanské iniciativy v rámci toho řízení se mohl zapojit. To znamená, ve chvíli, kde je těch jeden milion podpisů, tak bychom měli zorganizovat zde ve sněmovně veřejné slyšení to už jsme právě měli třeba k poslednímu, eh, poslední úspěšné občanské iniciativě Stop vivisekci. Proběhlo zde tedy slyšení v Evropském parlamentu a eh, díky tomu slyšení samozřejmě také eh, potom je vidět, jak rozdílné jsou názory vůbec na tyto návrhy a potom i občané mají potom sami možnost eh, si vytvořit vlastní názor na základě mm, všech těch stanovisek, které jsou předneseny v prostřednictvím těchto slyšení. A, ale komise má potom samozřejmě právo rozhodnout, jak naloží s touto občanskou iniciativou. A mm, máme tedy ten počet jednoho milionu podpisů. Nezapomínejme na to, že máme eh, v Evropské unii 500 milionů lidí, takže není možné, aby pouhých eh, jeden milion, eh, pouhý jeden milion občanů potom mohlo rozhodnout bez následného rozhodování komise o, o tom, jaký by to mělo všechno vliv na zbylých těch 500 milionů. Takže občané mají právo eh, nastartovat takovouto iniciativu. Eh, některé ty iniciativy, eh, které byly předloženy a byly i zaregistrovány, ale přitom podcenili, kolik práce musí odvést proto, aby právě dosáhli aby získali ten jeden milion podpisů. To potom také ukazují i e, různá slyšení a konzultace s těmi iniciátory. Nezapomínejme tedy, že občanské iniciativy vyžadují hodně práce. E, řada tedy z těch iniciátorů se o to snaží ve svém volném čase zdarma a já ještě dodávám, že nástroj občanské iniciativy jako takový na veřejnosti v členských státech je velmi málo znám. A teď, ať už eh, částečně změníme to nařízení či nikoli, tak musíme poskytnout mnohem více informací o tomhletom nástroji. Musíme mu poskytnout reklamu, aby občané vůbec věděli, jaké možnosti mají, a v téhle oblasti opravdu ještě máme nedostatky. Thank you very much, Mrs. Kaufman. Děkuji, paní Kaufmann. Tím jsme skončili bod 24 a budeme pokračovat s bodem 29, což jsou pozměňovací návrhy k, k 30. a 31. výroční zprávě o monitoringu aplikace práva EU slovo má pan Chryzogonos, náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat všem členům výboru, kteří předložili 60 pozměňovacích návrhů ke zprávě o e, monitoringu aplikace evropského práva v letech 2012 až 2013. To je důkazem, jak toto téma je důležité a ukazuje nám to, že můžeme zvěšit dopad činnosti našeho výboru tím, že budeme předkládat komplexní zprávy, mm, které budou navazovat na předchozí zprávy a budeme tam doplňovat nové aspekty a i doufejme, že tedy tím rozšíříme náhled na věc. Já jsem mm, pročetl všechny vaše pozměňovací návrhy, některé, některé z nich zlepšují mm, zprávu, některé jsou v rozporu s tím, co navrhuji v návrhu zprávy a některé mm, přináší novou perspektivu, která původně nebyla obsažena ve zprávě. Samozřejmě nemohu souhlasit se vším, ale já myslím, že pokud jde o většinu návrhu, tak nalezneme společnou půdu. Já jsem již začal pracovat na kompromisech. Samozřejmě budu, rád, budu chtět slyšet vaši pozici a přímo s vámi diskutovat o těch vašich návrzích. Takto budeme všichni schopni lépe pochopit, jak bychom měli se k této věci postavit a jak pracovat efektivně na kompromisních návrzích, které poté budeme do hloubky diskutovat na schůzi stínových zpravodajů. Teď závěrem bych řekl, že mm, e, účelem e, té zprávy je e, jak si mm, napravit určité nedostatky. Za prvé, rozdíl mezi mm, primárním a sekundárním právem. A charta základních práv je Eh, součástí primárního práva. Druhý fakt je, že eh, je možné si představit, že když se neaplikuje evropské právo, tak to eh, jaksi je něco, co se dotýká i evropských institucí a především tady jde o to, že někdy prostřednictvím svého chování porušují primární právo. Dále politiky škrtů, které se realizovaly za posledních pět či šest let kvůli ekonomické krizi v eurozóně především, tak to vážně omezovalo eh, ekonomická a sociální práva zakotvená v chartě základních práv. Například toto detailně se popisuje ve studii generálního ředitele pro vnitřní politiku Evropského parlamentu, kde se hovoří o dopadu krize na základní práva. To je studie, která byla eh, na žádost výboru Libe mm, předložena před pár týdny a na tu se odvolávám také. Můj názor je takový, že zpráva týkající se aplikace evropského práva během krize, tedy v letech 2012 a 2013, že to by alespoň mělo tyto problémy se snažit řešit tak abychom vypadali přesvědčivě pro evropské občany. Samozřejmě, pokud si většina bude přát, tak tento výbor a plenární zasedání parlamentu mohou ignorovat tento fakt a e, vymazat jakékoliv odkazy na škrty, na sociální práva a tak dále, což tyto problémy nebude ale řešit a spíše to ukáže, ukáže že parlament neakceptuje realitu, ani se nesnaží realitu řešit a ani se nesnaží eh, pokračovat s procesem integrace a eh, proces integrace, který se bude opírat o plné dodržování základních práv. Děkuji. Chce někdo slovo? Paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Krysogonosi, za návrh zpráva zprávy. Vy jste se dotkli, dotkl té ožehavé otázky. Samozřejmě tam bude asi eh, hodně opozice, jak jste správně poukázal. Týká se to tedy dopadu škrtů a podobných opatření eh, a dopadu tedy na chartě, na chartu základních práv a další primární akty. Já myslím, že by bylo dobré uznat, že ano, k tomu došlo a nebudeme a není třeba eh, dopodrobna popisovat tu krizu, krizi a škrty. A nejsem tak přesvědčená, mm, i eh, mm, pokud jde o porušování ze strany komise a trojky, eh, tedy o to porušování, které se týká vaší země, tedy eh, práva eh, členské země si svobodně rozhodnout o formě vlastnictví, tam jde o privatizaci. Je třeba uznat ale, že některé, některá opatření škrtů, eh, jak si vedla k situaci, že došlo k porušování některých práv podle charty základních práv. Další aspekty. Tady možná bych chtěla zdůraznit něco, co Eh, figuruje v mém pozměňovacím návrhu, a to je, že podle charty občané mají právo na řádnou zprávu věcí veřejných. A to bychom měli opakovat, opakovat náš apel na eh, eh, tedy správní právo, a mm, tak, aby skutečně občané se mohli domoci realizace svých práv. Zde připomínám právní základ 200, článek 295, to je jediný právní základ, který zatím nebyl aplikován, takže bychom měli zde dát ten odkaz na eh, správní eh, mm, procesní právo a potom ve vaší zprávě vlastně tam eh, říkáte, že počet těch mm, porušování Eh, ze strany členských států, které netransformují, že, že ten počet poklesl. Jenom bych chtěla říci, že eh, máme zde mm, mm, pilotní eh, program Lex Legitimacy a to by se mělo změnit tedy v, v závazný typ řízení. Týká se to řízení proti členským státům, které porušují Eh, povinnost transformovat. Gold plating. Mm, o tom, myslím, nehovoříte, ale třeba si připomenout, eh, připomenout, eh, připomenout členským státům, že při transpozici legislativy tak někdy skrývají zatím různé tedy své úmysly, kde se ohání tím, že to je v evropské legislativě a já myslím, že tady vlády by měly dělat rozdíl mezi povinností transponovat něco na straně jedné a na druhé straně některými dalšími aspekty, které podle nich jsou nezbytné a které chtějí doplnit ze své vůle. A mně se líbí návrh pana Karima, to je návrh 57, role národních parlamentů při transpo- transpozici evropského práva. Někdy mám pocit, že ten kontakt Evropského parlamentu s národním parlamenty, že to není moc užitečné vždycky, ale bylo by to skut- e, užitečné, kdybychom si e, srovnávali naše zkušenosti ohledně transpozice právních nástrojů. A máme tři země, které mají dohodu o přidružení s Evropskou unii. Ukrajina, Moldavsko, Gruzie. A tyto země musí transponovat 300 nebo 400 právních aktů, včetně pravidel vnitřního trhu, včetně hm, veřejných zakázek, všechny tedy ty velice náročné předpisy. Ale také bychom měli vzít do úvahy, že Evropský parlament by mohl těmto zemím pomoci, tedy přes jejich národní parlamenty, aby mm, řádně transponovali mm, toto právo, ale to je mimo vaši zprávu asi. A možná ale kolegové by měli uznat, že opatření škrtů skutečně eh, vedla k porušování určitých eh, práv podle Charty základních práv. Děkuji, pan Lebreton. Zpráva pana Krysogonose je velice zajímavá, poněvadž má jednu cnost, protože není v tom, že nehovoří byrokraticky. Je to jeho názor i můj názor, že Evropská unie vzhledem ke krizi porušovala chartu základních práv, eh, především v některých státech. Eh, je to přesně konstatováno. Také i když si přečteme toto, tak tam vidíme příklad Řecka, kde přístup ke zdravotnictví ten byl ohrožen, protože míra umrtnosti dětí bohužel hodně se zvýšila. Také právo na bydlení. To je také hm, ohroženo v některých evropských státech ale e, s politováním konstatuji, když si přečtu pozměňovací návrhy, že všechny ty pasáže, které objevují tvrdě e, tuto pravdu, tak to je rušeno FG 789, tedy ty e, nevydrží té vlně pozměňovacích návrhů, takže se vrátíme k našemu běžnému byrokratickému jazyku, formálnímu jazyku a potom když si to někdo přečte, tak bude mít úplně milný náhled a my prostě nejsme schopni se podívat skutečnosti do očí. Potom je zde jeden aspekt, který je obzvláště zajímavý a o kterém zpráva hovoří. Máme zde analýzu komise, která eh, je velice cynická, bych řekl. A to chci připomenout. Komise má za to, že protokol o Eh, eh, ekonomické adaptaci, že to, není Evrop, že to není evropský akt, to znamená, že se na to Charta základních práv nevztahuje. No to je tedy úvaha, kterou je třeba odsoudit, protože to eh, je porušením základních práv. Závěrem něco veselějšího. Máme zde některé pozměňovací návrhy, které jsou zajímavé. Ocituji jeden. Je to návrh 27, paní Hautala já jsem nevěděl, že si vezme slovo, která navrhuje, abychom objasnili eh, právní statut eh, eh, i pilot To je orgán, který vstupuje mm, do krize, takže do řešení krize je třeba to objasnit, vyjasnit, aby občané věděli, co to je za orgán, za jakých okolností intervenuje a co dělá. Děkuji. Pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, mm, výbor Avko a zpravodaj tady mm, eh, eh, mě zdrželi, já jsem mm, se přišel pozdě, ale chci poděkovat panu Kristogonosovi za tuto zprávu. A moje poznámky budou spíše tři nebo čtyři, pět, šest. To jsou tyto body, které se dotýkají kompetence mého výboru. A také chci zdůraznit, že tady zcela souhlasíme eh, s těmi politickými názory, které vyplývají z této zprávy, především do jaké míry opatření škrtů v těchto letech skutečně eh, zcela tedy jaksi eh, ignorovali univerzální hodnoty, na které mají právo všichni evropští občané. A vidíme, že vlastně často na ně zapomínáme, ignorujeme a často je popíráme především v zemích kolem Středomoří. A teď pokud jde o bod 3, zde i my ve výboru AFKO, my jsme zdůraznili význam um, toho, že bychom měli mít možné řešení, možné sankce, um, již um, tedy na základě toho uh, prvního rozhodnutí. Pokud je bod 4, tam se správně hovoří o, o tom vlastně by všichni jsme se dohodli, že ten chybí ten právní statut tohoto orgánu a vlastně to je mechanismus pro spolupráci a tady ten právní statut chybí, zatím to není institucionalizováno a zde zatím je, ta mm, komise má takové právo úvahy, diskreční pravomoc, což znamená, že není zde dostatečné, eh, dostatečná transparentnost, zodpovědnost tohoto mechanismu, není to je mechanismus, který by se zodpovídal. Tak, jak říkala paní Hautola, je třeba objasnit právní statut toto orgánu a my jsme i chtěli, abychom měli autonomní systém hodnocení post-impact, eh, tedy v rámci Evropského parlamentu také, a abychom zde měli i eh, tuto povinnost, eh, tedy protože po Lisabonu jsme spolurozhodovacím orgánem, tudíž musíme přispět k této větší transparentnosti a dostupnosti k těm informacím o tom, jak jsou hodnoceny členské státy. Pokud je o bod 5, zde také i navazuji na to, co jsem řekl o tom politickém hodnocení a právech občanů. Zde, eh, zde Mm, mm, mm, samozřejmě práva občanů musí nám ležet na srdci, o tom hovoří zpráva a potom, pokud je o bod 6, odpovědnost, pokud je o aplikaci evropského práva v členských státech, zde my hodně jsme se zaměřili na to nutnost, že je třeba vyhnout se gold plating, tak aby normy EU nebyly vnímány různě a jiným způsobem podle toho, kde se zrovna člověk ocitne, v kterém státě jste takže to eh, budou tyto naše náměty, které eh, i hm, chceme potom předložit zde k úvaze výboru Jury. Děkuji. Děkuji. Takže to, byl, to byla poslední žádost o slovo. Chce pan Chrysogonos zareagovat? Já bych chtěl poděkovat všem členům za připomínky a budu se těšit na spolupráci mm, na schůzi stínových zpravodajů a se ve snaze nalézt kompromisy tam, kde to bude možné. Tím uzavíráme tento bod a přes, posuneme se k bodu 31, což je výměna názorů a směřování k aktu o propojeném jednotném digitálním trhu. A slovo má pan Džambasky, pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. да съм докладчик по тази Pane předsedo, je pro i my skutečným potěšením být zpravodajem k tomuto tak důležitému tématu a těším se na práci se stínovými zpravodaji. Již jsme naplánovali se stínovými zpravodaji zasedání na zítřek. Strategie jednotného digitálního trhu navržená komisí na začátku května loňského roku, tedy května tohoto roku, dává podnikatelům možnost eh, rozvoje v digitálních službách. Jak jistě víte, tato strategie identifikuje eh, několik okruhů, které jsou v rozsahu působnosti několika výborů Evropského parlamentu. Já se ovšem zaměřím na ty, které se týkají našeho výboru. To je například role eh, digitálního trhu na, při podpoře růstu, sektor tvorby a konkurence ze schopnosti rušení stávajících bariér, nutnost reformy za účelem zkvalitnění přenositelnosti legálního, legální přenositelnosti obsahu. Dále zvýšení eh, zodpovědnosti zprostředkovatelů obsahu a zajištění autorských práv postihováním rozsáhlejších ehm, porušení. Mám, eh, samozřejmě jinak mohl bych mít několik eh, pozměňovacích návrhů, ale je tu určitá limitace délky tohoto eh, stanoviska. Jedna, jeden návrh se týká diskriminace v oblasti cen um, online pro malé a střední podniky. Víte, že základní priorita je um, implementace lepšího právního rámce pro aktivity v digitálním oblasti a zejména otázka autorských práv. Příjmy z tohoto eh, eh, trhu představují 450 miliard eur ročně, takže je tu značný potenciál, eh, včetně potenciálu zdokonalených digitálních služeb. je nutno aktualizovat eh, stávající pravidla autorských práv. Přejeme-li si eh, skutečně rozkvétající vnitřní digitální trh, musíme zajistit kompatibilitu tohoto systému v zájmu optimálního potenciálu tohoto trhu. Připomínám, že předběžný eh, harmonogram bude modifikován protože čekáme na definitivní rozhodnutí výboru, abychom věděli, jestli náš výbor bude mít statut asociovaného výboru. Těším se na vaše komentáře a očekávám produktivní debatu zítra s těstinovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám také. Pan Rajev. pane předsedo, drazí kolegové. Ekonomické možnosti dané digitální ekonomikou a komunikačními technologiemi jsou nezanedbatelné. Tento trh, jak jsme slyšeli, přináší miliardy eur ročně, vytváří tisíce pracovních míst. Máme legislativu týkající se smluvních práv převádění obsahu, přeshraničního eh, převádění obsahu a také rozdílu týkajících se cen, dále elektronické faktury a různá další pravidla týkající se například DPH. Já se domnívám, tváří tvář eh, různým potížím, kterým čelíme, musí tato naše strategie se zaměřit na eh, dobře zacílené iniciativy. Ochrana spotřebitele je klíčová. Harmonizovaná práva přispějí k lepší eh, bez, bezpečnosti a to jak pro tedy pro uživatele, pokud jde o smlouvy uzavírané online a přes hranice. Doufáme, že jednotlivé národní režimy v této v oblasti budou umožní harmonizovat v budoucnosti eh, evropské právo v oblasti prodejů. Evropští občané by měli mít lepší přístup k, k kulturnímu obsahu online, tak, aby to podpořilo kulturní rozmanitost. Děkuji za, za pozornost. Paní Regner. Děkuji. Jak kolegové již zmí, zmínili již několik důležitých aspektů této strategie. Já chci jenom nad rámec toho ještě říci, že cílem digitálního vnitřního trhu eh, tento cíl nemůže být vnímán odděleně od celospolečenských eh, cílů. Pro naši skupinu je proto důležité v tomto kontextu eh, zdůraznit, že potřeba se zabývat také zlepšením přezraničního přístupu ke kulturním statkům nejenom v komerční oblasti, ale i nekomerční. Třeba veřejn, veřejní, ehm, veřejné rádio, vysílání veřejné tedy a ehm, ochrana spotřebitele, právo veřejnosti. A chci zdůraznit eh, jeden eh, takový ošemetný eh, problém, těžko řešitelný, eh, který vidíme v různých zpráv, zprávách ohledně duševního vlastnictví a tento výbor se o tom v poslední době hodně často baví. Ten problém spočívá v tom, že parlament a komise, když řeší um, zprostředkovatele online, tak žádají více neutrality a zároveň větší zodpovědnost. Tyto dva cíle jsou však do určité míry protikladné. Pokud komerčního operátora žádáte, aby byl neutrálnější, pak to znamená, že má přijímat méně eh, takovýchto vědomých rozhodnutí. Když však chceme, aby byl zodpovědnější, tak chceme zároveň z definice, aby byl méně neutrální. Tohle je eh, tedy určitý eh, jak zapeklitý eh, kruh a měli bychom ho, problém, který bychom měli zvažovat v budoucích diskuzích. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, takže to, to byl, byla poslední žádost o slovo k tomuto bodu. Myslím, že tím můžeme tento bod uzavřít. Leda, že by chtěl pan Džambaský ještě reagovat. Dobrá. Pokračujeme dalším bodem číslo 32. Návrh doporučení ve věci zmocnění Belgie, Rakouska eh, k ratifikaci eh, přistoupení k Budapešské umluvě a smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách. Já sám jsem zpravodajem, takže si sám dám slovo. Navrhuji, aby parlament vyjádřil souhlas s tímto přistoupením k Budapešské umluvě, která výrazně přispívá k rozvoji vnitřního trhu v oblasti dopravy tím, že harmonizuje smlouvy a vnitrozemské navigační normy v Evropě. Článek 29 této umluvy obsahuje ustanovení o volbě práva stranami podle umluvy. Tato ustanovení tudíž mají dopad na pravidla nařízení Řím 1. Tímto Budapešská umluva spadá do eh, výlučné kompetence Evropské unie, ovšem neumožňuje Unii stát se přímo členem. Členské státy nemohou ratifikovat nebo eh, přistoupit bez povolení Unie. Podle článku 2.1 smlouvy o, o fungování Evropské unie. Výlučná kompetence Evropské unie je ustanovena, je omezena na jedno ustanovení a to je právě a autorizace jednotlivých členských států nemá negativní dopad na implementaci unijní externí politiky v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních otázkách. Návrh zmocňuje Belgii a Polsko k ratifikaci a Rakousko k přistoupení eh, k této budapešské umluvě lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů by měla být stanovena na červen 23. 2015 poledne. V kontextu eh, postupu souhlasu jsou pozměňovací návrhy přípustné pouze v případě, že nějakým způsobem eh, by měly zvrátit eh, doporučení zpravodaje. Jsou nějaké komentáře zbývajících poslanců přítomných? Nevidím žádné žádosti o slovo. Rád bych pokračoval bodem 33. To je bod různé. Paní Ferreira tady ale není. A, omlouvám se, paní Ferreira dorazila právě včas. we are just at point number... Právě jsme se dostali k bodu 33, což je váš bod, který eh, se vztahuje ke směrnici Rady, která upravuje směrnici o povinné automatické výměně informací v oblasti zdanění. Takže prosím, máte slovo. No, děkuji, pane předsedo, já se omlouvám za spoždění, ale velice často se prostě překrývají schůze, takže to je těžké být přítomna na obou zároveň. Švédský parlament vydal stanovisko k návrhu eh, novely směrnice 2000. 11, číslo 16, povinná výměna informací v oblasti daní. Jako příslušný výbor pro eh, dodržování principu subsidiarity, tak jsme povinni se tím zabývat a ale bohužel dostala jsem to ve švédštině, takže jsem tomu nerozuměla, tak se mi nepodařilo ani zajistit překlad, ale eh, no, no měla byste zpomalit. Dobře. Já, takže sekretariát mi e, řekl, že otázka, kterou se zabývá švédský parlament, tedy návrh směrnice komise, že to jde za rámec e, e, pole působnosti, a to především tam, kde se požaduje po orgánech členských států, aby poskytovali daňové informace deset let zpátky. Takže mm, než tedy eh, začneme se tímto zabývat v rámci našich kompetencí, tak já bych ráda nejprve dostala překlad toho švédského dokumentu do italštiny, tak abych se mohla k tomu kompetentněji vyjádřit. Děkuji. So, uh, we postpone this point. Takže tento bod odložíme na příští schůzi, ano? Dobře. Tím jsme vyčerpali program. Jenom bych chtěl oznámit, že příští schůze eh, výboru Jury se bude konat v Bruselu 13. a 14. července. Děkuji za pozornost a účast.